Okay. Good morning, uh, ladies and gentlemen. dobré ráno, dámy a pánové. Vítejte na této meziparlamentní schůzi eh, našeho výboru LIBE, což je výbor Evropského parlamentu a týká se stavu implementace balíčku na ochranu osobních údajů. Dovolte, abych vás zde všechny přivítal. Poprosím vás, abyste se posadili a abyste také využívali tlumočení, bude to, budete-li to potřebovat, máte tady k dispozici sluchátka, můžete si zvolit eh, svůj příslušný jazykový kanál, abyste mohli sledovat naše diskusy. Drazí kolegové, drazí eh, poslanci národních parlamentů, milí hosté a řečníci, je pro mne potěšením z titulu zpravodaje pro nařízení o obecné ochraně osobních údajů zahájit toto meziparlamentní setkání týkající se implementace balíčku na ochranu osobních údajů. Eh, Jsem velice rád, že mohu přivítat eh, tolik z vás na mezi parlamentním výboru, takže dnes mezi námi je 35 eh, poslanců z národních parlamentů, pocházejících ze 17 eh, členských států a z jedné země Evropského hospodářského prostoru, což je Norsko. Což jasně ukazuje na velký zájem národních parlamentů na tomto tématu. 27. dubna roku 2016 Evropský parlament a Rada schválili nařízení 2016-679, eh, což je nařízení o ochraně osobních údajů a směrnici 2016-680, což je směrnice o ochraně osobních údajů pro vymáhání práva. Tyto dva nástroje eh, znamenají veliký průlom v, eh, v, v, rámci, v právním rámci Evropské ochrany osobních údajů, aby se zajistil konzistentní právní prostředí. Eh, tato nová ochrana údajů, tento balíček přichází s právním rámcem v souladu s Lisabonskou smlouvou za zahrnování rozvoje nových eh, eh, IT technologií a rozvoje nových technologií a globalizace a výzev, které představují také terorismus a kriminalita. Tato, tento nový balíček posiluje také práva na ochranu jednotlivých uživatelů v Evropské unii. Na jedné straně GDPR, toto nařízení, stanoví jednotlivý sou, jediný soubor pravidel, aby se sjednotilo používání pravidel pro všechny občany a všechny společnosti, aby to vedlo k harmonizované úrovni eh, pro jednotnou ochranu ochranu fyzických osob a na druhé straně také příslušná směrnice stanoví harmonizovaný rámec pro zpracování osobních údajů pro nezbytné aktivity organizací pro a orgánů pro vynucování práva. Zpracování osobních údajů za e, jiným e, účelem než za účelem vymáhání práva je právě předmětem GDPR příslušného nařízení. Eh, nařízení od 25.2018 2018 má být použitelné, i když směrnice už je použitelná od 6. května Jednotlivé členské státy dostaly dva roky na implementaci příslušných předpisů. Národní parlamenty během těchto dvou let byly intenzivně zapojeny do schvalování eh, příslušné vnitrostátní legislativy týkající se tohoto balíčku na ochranu osobních údajů. A dnes máme skutečně jedinečnou příležitost vyměňovat si názory na tento balíček osobních údajů. I když eh, zůstává mm, eh, navzdory tomuto dlouhá novému transpozičnímu období je obavy vzbuzující, že některé členské státy nebudou schopny dodržet tuto lhůtu 25. května, což bude znamenat určité problémy týkající se subjektů osobních údajů i společnosti a organizací, kterých se to týká. Toto zasedání je eh, strukturováno do čtyř hlavních zasedání týkající se institucionálních aspektů dopadu na soukromý sektor, včetně malých a středně velkých podniků, technologické inovace a dopad na řízení, implementace také příslušné směrnice. Všichni řečníci dnes jsou zapojeni na nejrůznějších úrovních z nejrůznějších aspektů do tohoto tématu co se týče lingvistického profilu našeho zasedání, máme poskytováno tlumočení do všech oficiálních jazyků Evropské unie s výjimkou galštiny. Než začneme toto naše zasedání, dovolte, abych vám připomněl, jakým způsobem postupujeme při diskusích. Eh, slovo dostanou alternativně dva poslanci národních parlamentů a jeden člen Evropského parlamentu, dokud nebude vyčerpán seznam řečníků. Národní eh, poslanci či poslanci národních parlamentů, kteří si budou přát vystoupit, prosím pěkně, vyplňte ty barevné formuláři, které vám byly rozdány, a které se týkají jednotlivých respektivních zasedání a mm, eh, obraťte se na sekretariát. Eh, tím se vytvoří seznam řečníků, na základě těchto formulářů a v pořadí, jak budou tyto žádosti přicházet. Děkuji vám. A prosím, poznamenajte, mm, prosím, uvědomte si, že v závislosti na počtu účastníků, kteří si budou přát vystoupit, bude, možno, bude možná nezbytné omezit řečnickou dobu. Normální řečnická dobu, doba bývá dvě minuty. A na závěr dovolte, abych vám připomněl, že oběd bude poskytován ve třetím patře této budovy po završení druhého panelu. A s tímto zahájením, s těmito úvodními poznámkami a mm, e, některými krátkými ještě připomínkami z mé strany, než vstoupí v platnost tato nařízení o ochraně eh, veřejných mm, osobních údajů. Dovolte, abych vám řekl, že my Evropané nechceme jenom chránit naše právo a také standardy spotřebitelů lépe na našem jednotném trhu, lépe než dříve, ale tím vlastně stanovujeme globální normy, globální standardy, kterými se bude řídit celá řada společností společností na globální úrovni a celá řada států na světě už se snaží buď schvalovat příslušná opatření, anebo již je schválila. A nyní dovolte, abych hned zahájil naše první zasedání, abychom nestráceli čas a e, tento panel se nazývá implementace nařízení o, na ochranu osobních údajů institucionální aspekty. Jsem velice poctěn, že za tímto účelem můžu přivítat e, paní Andreu Jelínek, která je Rakouskou národní inspektorkou ochrany údajů a předsedkyně pracovní skupiny zřízené podle článku 29, která bude přetvořena do Evropského sboru pro ochranu osobních údajů Eh, potom tady máme paní Kateřinu Šimilevič, která je z nadace Panoptikon a je místopředsedkyní Združení EDRI. A paní Kristina Enion, která je poslankyní francouzského parlamentu. Vítejte všechny mezi námi a bez jakéhokoliv další, bez jakýchkoliv další okolků požádám paní Androu Jelinek, aby se ujala slova na 10 minut. Prosím, máte slovo. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedo, přeji vám skvělé dobré ráno. Děkuji vám za pozvání, vážený pane předsedo, vážené poslanci, kyně, vážení poslanci. Já vás nebudu nějak zdržovat dlouhými úvody. V příštích deseti minutách vás chci vzít do světa malé eh, skupiny chránící osobní údaje a do světa článku 29, pracovní skupiny podle článku 29. Pan předseda říkal, že před více než eh, dvěma lety vstoupilo v platnost na řízení. Ano, je to tak, ale nebyly to jenom podniky, které měly dva roky čas a museli se eh, před, připravovat na to, že vstoupí v účinnost eh, obecné nařízení, ale musely to být i orgány ochrany údajů. Poukážu na to nejdůležitější, co jsme činili v Rakousku. My jsme v Roni měli takovou plánovou hru, vyzkoušeli jsme si ten mezinárodní one-stop shop, oskoušeli jsme si ho na základě různých fiktivních případů z reálných firm, zapojilo se tam i řada dalších eh, orgánů ochrany údajů, a sice z Maďarska a z Lucemburka. A všimli jsme si tohoto. Existuje rozdíl mezi tím, že si přečtete legislativu, máte pocit, že jste ji pochopili a komentujete ji, a když legislativu uplatňujete v praxi. Takže opravdu toto cvičení pro nás bylo velice důležité a pomůže nám v tom, že od 25. května v praxi ten mezinárodní mechanismus a mechanismy One Stop stop One Stop Shop budeme moci s ostatními mezinárodními orgány dobře realizovat. Museli jsme změnit interní struktury naší organizace, upravit je a 25. toto také u nás vstoupí v platnost a účinnost. Kolegyně a kolegové byli samozřejmě proškoleni a sami se osvojili obecné nařízení o ochraně osobních údajů již před dvěma lety jsme začali, že každý právník od nás si eh, jak si osvojil jednu kapitolu z obecného nařízení a to, ty ostatní o ní informoval. Potom jsme vypracovali interní pokyny, potom pro naše nové postupy jsme tedy eh, vypracovali pokyny i na národní úrovni, protože je to důležité, protože jsme webové stránky připravili pro 25. května, přizpůsobili jsme příslušné vnitrostátní formuláře, takže jak vidíte, byla to spousta práce. Potom jsme připravili takzvanou whitelist, bílý seznam, který už je tedy uzavřen pro Rakousko a bude e, oznámen formou vyhlášky a to je tedy ten seznam, ta vyhláška, kde ty vnitrostátní orgány ochrany údajů mohou stanovit, u jakého typu zpracování není potřeba udělat eh, analýzu eh, dopadů. Dále jsme měli možnost nabrat nové spolupracovníky, které jsme využili a ti nás tedy budou také podporovat eh, od 1. června. rakouský parlament již v červenci roku 2017 Eh, schválil eh, zákon o úpravě eh, problematiky osobních údajů. Na to jsme si také museli zvykat. Od 25. května vstoupí v účinnost. I v tomto směru byli kolegyně a kolegové proškoleni. A také vám nezatajím naše plány do budoucna a úkoly do budoucna protože nejenom podniky mají nové další úkoly, ale i my. Zde jenom takový stručný přehled. Ta bílá pole jsou ta, která jsou ty věci, které už nám přísluší nyní, to znamená řešení stížností, hodnocení legislativy a samozřejmě také individuální poradenství a e, poskytování podkladů pro jednotlivce, aby mohli prosazovat svá práva. A potom máme také vlastně ten Eh, rejstřík eh, osobních čísel, protože jsme příslušný orgán. A šedivé to jsou ty nové úkoly, které nás čekají. To znamená i my jako úřad eh, budeme muset zvládat řadu nových úkolů a doufáme, že jsme se na ně slušně připravili. Zásadní bude samozřejmě úzká spolupráce s ostatními evropskými orgány ochrany údajů zvláště v oblasti toho principu One Stop Shop. Protože to velice chválihodné a pozitivní, že se to teď nemusí vést eh, od jednoho eh, země k jiné a od jednoho vnitrostátního orgánu k jinému, ale že my jako eh, orgány to budeme řešit a ne ti stěžovatele. Že my jako vnitrostátní orgány jsme se tedy také připravovali pro to, že vstoupí v účinnost Obecné nařízení také skupina podle článku 29 se připravovala a nejenom skupina jako taková, ale hlavně eh, schválila pokyny pro podniky, zatím je jich 14, to znamená hodnocení dopadů, přenositelnost, potom pokyny týkající se DPO a tak dále a tak podobně. Samozřejmě si to můžete všechno přečíst na webových stránkách skupiny článku 29. A také tyto pokyny v Rakousku máme v angličtině a tam, kde už se zhotovil překlad, jsme je dali k dispozici i v Němčině. A vedle celé řady dalších podkladů, které jsme dali k dispozici. Co ještě dělala skupina pro článek 29 v posledních dvou letech? zve silnou podporu EDPS jsme tedy zři- připravili zřízení sekretariátu EDPB. Jak víte, tak ten evropský bude ten sekretariát podporovat Evropský sbor pro ochranu údajů při plnění jeho úkolů. A také jistě víte, že EDPB je tedy nový nezávislý orgán EU, který má rozhodovací pravomoci. Co dalšího? Interně v rámci eh, různých organizací ochrany osobních údajů jsme se navzájem informovali o našich přípravách mechanismů One Stop Shop a i zde jsme tedy spolupracovali v rámci různých pracovních skupin. Tak to už jsem vlastně pojednala, tu úzkou spolupráci jednotlivých eh, orgánů. Scházeli jsme se nejenom na plénu, jako v předcházejících letech, ale čím dál tím častěji také vlastně v takových podskupinách, tak abychom náležitě připravili vstup v účinnost eh, obecného nařízení. Eh, ten Evropský sbor, který bude podpořen tím sekretariátem, bude velice úzce spolupracovat s EDPS a děkuji EDPS za e, tu přípravu, protože EDPS poskytne tento sekretariat. Ovšem bude zde výlučný dohled a výlučné pokyny, tedy předsedy a e, toho sboru, té rady. To je důležité pro nezávislost sboru a samozřejmě také pro nezávislost těch jednotlivých úřadů ochrany údajů. Co my jako board, jako sbor můžeme dělat v budoucnu? Zatím je to tak, že má poradní funkci a vydává pouze stanoviska, to zůstává, ale bude vydávat, moci vydávat i závazná rozhodnutí. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost, podařilo se mi dodržet řečnickou dobu a domnívám se, že tu dobu potom využijeme také dále v diskusi. Děkuji. Děkuji vám. Také je dobré, že dodržujeme časový limit, to umožní náležitou rozpravu. Nyní dostane slovo paní Kateřina Šemelovič. Také na 10 minut máte slovo. Děkuji vám za milé přivítání. Je opravdu potěšením hovořit v této sněmovně, konkrétně na téma, které je mi tak blízké. Jsem jakožto právnička zapojena Eh, do zpracování tohoto tématu. Také jsme předložili pozměňovací návrhy a těší mě, že GDPR se za dva týdny stane realitou. Mým dnešním úkolem je představit vám stručný souhrn toho, jak na téma nahlížejí občané, protože občané by měli být středobodem tohoto nařízení. Nejen tím, že se posílí jejich stávající práva a dodají se jim dodatečná práva, ale že se také posílí prosazování. A na závěr také vyjadřím výhled toho, eh, kam směřujeme, jak to bude probíhat v ty poslední dva týdny, než toto tedy vstoupí v platnost. Zmíním tři hlavní aspekty. V první řadě doložky, které měly navýšit transparentnost zpracování údajů a navýšit kontrolu, kterou jednotlivci budou mít ohledně svých údajů, dát opravné mechanismy a také budoucnost eh, nařízení i privacy, která eh, stále ještě tedy není dokončena. Takže k prvnímu bodu já vnímám hlavní vylepšení v rámci EDPR ve srovnání s tím, co jsme měli, zejména v tom výčtu informací, který bude poskytnout jednotlivcům. Myslím si, že skutečnost, že my jako jednotlivci budeme informováni o těch aspektech, jako jsou zdroje údajů, z třetí strany, které mají přístup k údajům, všechny ty kategorie údajů, anebo skutečnost, že došlo k profilování, tak to podstatně vylepší situaci, zejména v tom kontextu online poskytování eh, služeb nebo také reklamy, což je oblast, která nebyla vůbec transparentní. Měli jsme tu již případy Facebooku, mnoho podobných případů. Jsou tu také vážné politické obavy o tom, jak je právě toto od, reklamní odvětví do toho zapojeno. A teprve nyní tedy občané e, objevují tuto skutečnost, jak se sbírají data, jak se s nimi vynakládá. Také další smysluplný eh, krok je možnost skopírování údajů a přenos údajů na jiná místa. To je také důležité eh, ve, eh, v oblasti konkurenceschopnosti. Nicméně jsou tu i určité výzvy, co se týče implementace těchto práv právě v oblasti transparentnosti a tady uh, jsem si jistá, že určitě budeme svědky podstatných právních bitev ohledně toho, jak se vnímají a interpretují eh, tyto skutečnosti. Například mnohé podniky, které působí eh, v, podle našeho žargonu v tom general profilingu, tak budou muset činit ta závěrečná rozhodnutí, to znamená, Oni vlastně získávají charakteristiky jednotlivců a pak tedy činí ta závazná rozhodnutí. No a tady opravdu panuje nejistota, jak ta ustanovení ohledně transparentnosti budou vypadat. Zda to bude dostatečné, že tedy podnik eh, jednoduše řekne, ano, byli jste zprofilováni, a nebo tu budou mechanismy, eh, díky kterým se obdrží více informací. Takže to je taková hlavní obava. Myslím, že opravdu já jakožto právnička a obhajce lidských práv tady očekávám určité spory. Dále i ta logika profilingu v kontextu rozhodovacího procesu, i když tedy dojde k rozhodnutí, například sběry eh, údajů kreditních karet nebo profil na Facebooku. Zase tady se činí automaticky mnoha rozhodnutí ohledně jednotlivcích a to může mít automaticky určité dopady. My si říkáme, ano, mělo by to být tedy zveřejněno, oznámeno, nicméně uh, a tady se používají mechanické, velice složité algoritmy, které se e, nejednoduchým způsobem převádějí do e, srozumitelných čísel. Všechno jsou to e, i té procesy a my to budeme muset umět nějak interpretovat v nové legislativě. Pak přenositelnost údajů ve skupině podle článku 29 jsme ji zaznamenali, že panuje rozsáhlá debata o tom, Prahu údajů, které byly poskytnuty tím eh, subjektem údajů, ale pak jsou tu takzvaná třetí data, která právě byla vytvořena tou danou společností. A to je právě ta třetí kategorie údajů, která mohou být nejvíce smysluplná, ale zároveň nejproblematičtější pro lidi. A my nemůžeme uh, v té pracovní skupině nějak e, toto přesunout. Tady vidíme další problém v tom praktickém, v té praktické oblasti působnosti, právě ta otázka přenositelnosti dat. Takže e, to jsou ty výzvy, které tu vnímáme, že tedy přijdou a doufejme, že tedy společnou prací je tím nejlepším způsobem vyřešíme tak, abychom posílili práva jednotlivců a ne je oslabili. Druhá záležitost, opravná opatření, možné postupy zase. Eh, v první řadě eh, je nutné stanovit o uplatnitelnost nové legislativy, ale bude to určitě revoluce, protože GDPR se bude automaticky uplatňovat na všechny podniky, které zpracovávají data o evropských občanech nezávisle na tom, kde sídlí. Je důležité tedy, abychom měli mechanismy, jako právě ten sbor pro ochranu údajů, který bude zabraňovat takzvanému data shoppingu, že tu nebudou již podobné případy jako případ Facebooku v Irsku. Mohlo k tomu dojít i v jiných zemích, kde by se interpretovala legislativa jiným způsobem a za to jsem ráda, že se věc tedy vyvíjí tímto směrem. Také vnímám velkou hodnotu v tom, že se občané budou moci přímo obracet na soudy díky ustanovení eh, tohoto nařízení. Ovšem eh, v praxi vše bude záviset na tom, jak rychlý, jak kompetentní Eh, budou příslušné národní orgány. A toto je zase velká výzva, kterou eh, tento parlament nevyřeší, nicméně my, nejrůznější občanské společnosti, združení, na to můžeme zapracovat. Já sama eh, když jsme se připravovali na to vstoupení v platnost GDPR, tak jsme hodně přemýšleli o tom, jaké bude to správné fórum, kde o tom hovořit. My jsme samozřejmě v Polsku měli portu, polské příslušné orgány. Nicméně e, celé toto zavádění trvalo e, dva roky a většina soudců, co se týče tedy jejich e, informovanosti ohledně tématu GDPR, to ještě bude trvat tedy určitou dobu. Takže je důležité, aby tato sněmovna, ale i další instituce dohlížely na to, jak ty příslušné národní instituce uh, pracují, jak dlouho jim trvá interpretace samotného zákona. A pak ještě k těm opravným prostředkům. Tady eh, máme článek 18, odstavec 2 GDPR, konkrétně ten mechanismus o nevládních institucích eh, obhajoba eh, práv jednotlivců. Jak víte, většina členských států se rozhodla neimplementovat plně tento článek 80 odstavec 2. A nyní tedy nevládní organizace snaží zastupovat ty sociální zájmy, ty eh, hodnoty v rámci ochraně údajů a já z mnohých stran slýchám ty stejné komentáře, že tedy eh, to, proč nebyl implementován článek 80 odstavec 2, že to bylo z možných eh, případů zneužívání těchto mechanismů, že by se objevilo z něčeho nic mnoho případů proti společnostem, proti podnikům, ale um, pravda je opačná. Díky tomuto mechanismu zaznamenáme, že tedy tu budou e, ze strany jednotlivců určité um, ty, ty případy eh, soudního řešení eh, vůči podnikům se budou zakládat na jasně stanovených principech, které pomohou tyto situace a spory řešit, zejména tedy spory pro případy udělení kompenzaci. Takže opravdu bude důležité implementovat tento eh, mechanismus v Polsku. To prozatím tedy možné není. No a v neposlední řadě je to jedna velká výzva, to je poslední moje připomínka ohledně nařízení i privacy. Víte asi, že je to velké spoždění způsobené hlavně velké síle lobbingu. Došlo k mobilizaci proti tomuto nařízení. A myslím si, že nyní by bylo opravdu rozumnější možná počkat rok z GDPR a vidět tedy ty výsledky implementace, než tedy přistoupíme k dokončení i privacy. Eh, ten eh, nátlak eh, lobbingu by mohl ohrozit, že se tu stanoví velké výjimky nebo celá řada výjimek a nedostatečně se tedy zohlední ty eh, vlastně potřeby eh, podniku ale až následně bychom se tedy mě, bychom měli přistoupit k dalšímu dodatečnému kroku. Děkuji. Já vám děkuji, abychom uzavřeli tento panel. Předám slovo paní Christine Enion, která by měla pohovořit o přijetí eh, této legislativy ve Francii. Prosím, máte slovo. Eh, pane předsedo, dámy poslankyně, paní poslanci, drazí evropští kolegové, je pro mne velkou ctí, že dnes mohu hovořit o tak významném tématu to. Za, po více letech vyjednávání bude plně použitelné nařízení o ochraně osobních údajů Eh, obecně lze říci, že tento text eh, zaručuje svobodu svobody v digitálním 21. století. Tato technolog, tento technologický rozvoj vyžaduje zvýšenou bdělost ochrany soukromí eh, v rámci svobody v naší digitální svrchovanosti. Nastolení důvěry uživatelů je naprosto nezbytné na jednotném digitálním trhu. Já teď se nebudu vracet k obsahu textu, který všichni znáte, ale řeknu vám něco o tom, jak eh, Francie zvolila provádět Francie toto nařízení. GDPR je hybridním textem, který umožňuje různou aplikaci ve vnitrostátních právech. Výběr nařízení jakožto normativního nástroje svědčí o vůli zamezit příliš velké roztříštěnosti, eh, protože normativní roztříštění by zamezovalo účinné kontrole jednotlivých dozorčích národních orgánů. Také mě těší, že text, který byl včera odhlasován ve francouzském parlamentu, minimálně využívá tyto dodatky vnitrostátní eh, v rámci nařízení, aby se co nejvíce umožnila evropská harmonizace. Eh, máme, a krom, to se týká zejména článku 81 nařízení týkajícího se zastupování subjektů, protože doposud a eh, francouzské zákony to umožňovaly pouze pro hm, zastavení či ukončení zpracování údajů, protože je nezbytné, aby při porušení soukromí byli uživatelé odpovídajícím způsobem odškodněni. E, a samozřejmě proto je zapotřebí efektivní spolupráce jednotlivých vnitrostátních dozorčích úřadů. Francie je první zemí e, v Evropě, která už v roce 1978 ustavila Národní orgán pro ochranu osobních údajů, takzvaný CNIL, kde jsou upřesňovány zákonem způsoby spolupráce s jinými evropskými dozorčími orgány. A e, efektivnost kontrolních akcí je zaručována tak zvaným šéf DAFIL, čili jakýmsi vedoucím úřadem. Jedná se o kontrolní orgán, kam spadá buď eh, hlavní provozovna, anebo jednotná provozovna správce, anebo zpracovatele pro efektivní kontrolu využívání údajů. A tady je naprosto nezbytná eh, důkladná výměna informací a také dobrých postupů. Francouzský zákon ustanovuje eh, také nový vnitrostátní rámec pro spolupráci kontinentální. Zejména eh, se jedná o umožnění zaměstnanců orgánů dozorčí, kontrolních orgánů na ochranu osobních údajů z jiných zemí, aby spolupracovali se členy CNIL, čili našeho dozorového orgánu. E, je třeba skutečně zdůraznit, že tyto nové formy spolupráce jsou nezbytné proto, abychom čelili společnostem, které často jsou usazeny mimo evropské území a mají obrovskou ekonomickou sílu. Nový evropský sbor, který bude konstituován ze skupiny pro článek 29, bude združovat jednotlivé vnitrostátní orgány a bude hrát nezbytnou roli koordinační a také sjednocující. Ale dva body se mi zdají být problematické. Za prvé, nařízení ponechává členským státům možnost buď se zaměřit prvotně na rezidenty jejich země, anebo na správce v nich usazený. Ale některé země si zvolily to první řešení, jako Francii, čili soustředit se na rezidenty, zatímco jiné e, zvolili opak. Co se stane, když správce usazený v zemi, která byla právě pro zvolení této obce, soustředění se na správce bude sbírat a zpracovávat osobní údaje francouzského rezidenta a nebo země, která chtěla zvolit toto řešení rezidenta. A za druhé, tady prostě vnitrostátní orgány si mohou vybrat, vnitrostátní zákony zda stanoví věk nezletilého eh, eh, a jeho možnost k přístupu ke službám bez souhlasu rodiče mezi 13. a 16. rokem. A to znamená, že by to mohlo znamenat velké rozdíly mezi členskými státy v aplikaci tohoto opatření ochrany z jednotlivých dozorčích orgánů. E, tato aplikace, toto používání je daleko komplexnější i tím, že jednotlivé členské státy ve svém zákonu se buď soustředí na dítě a nebo na správce údajů. O GDPR převrací logiku kontroly z režimy předchozího povolení na základě velikého počtu zpracování údajů do režimu zvyšování odpovědnosti podniku a administrativy. E, velcí hráči na digitálním trhu to pochopili, jak to ukazuje četná četný počet revizí v jejich politice zpracovávání údajů, eh, které se rozšiřují například na sociálních sítích. Eh, je, zda, máme tady velké podniky, které na GDPR nahlíží jako na velkou příležitost, ale malé a středně velké podniky se obávají, že to bude pro ně znamenat příliš velkou zátěž. A proto francouzský zákon se snaží zabudovat dostatečnou pružnost, aby jejich zátěž nebyla tak velká, aby se také zabezpečila bezpečnost systému zpracování dat. Paralelně s tím náš dozorčí orgán CNIL má rozšířené kontrolní výsady a možnosti pro také uskutečňování konkrétních opatření a také eh, korektivních opatření v případě, že správce nebude respektovat své povinnosti eh, proběhla celá řada senzibilizačních akcí v nejrůznějších sektorech, aby, sektorech, aby se podniky co nejlépe připravili, aby jim bylo pomoženo, proto aby se připravili na používané nařízení a aby tedy také zavedli příslušné pracovníky, kteří budou sledovat a monitorovat toto zpracování osobních údajů. GDPR znamená pro Evropu obrovský pokrok. Je to nezbytné proto, aby se zamizelo takovým skandálům, jako byla aféra Cambridge Analytica, která vzbudila pochybnosti eh, našich občanů. Znamená to také vedoucí postavení Evropy vůči našim konkurentům, američanům a číňanům toto nařízení posiluje vedoucí postavení Unie eh, v ochraně práv v takové doméně, která je ochrana osobních údajů v zatím neomezeném digitálním světě. Děkuji vám. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Děkuji všem řečníkům, kteří zde vystoupili, řečnicím a těší mě, že už to je velmi rozsáhlé spektrum témat pro diskusy a než vyzvu první zástupce parlamentu, aby se vyjádřili, tak opravdu vyplňte ty modré kartičky, pokud se chcete přihlášet o slovo a předejte sekretariátu. Zdá se, že že to je celá řada poslanců Evropského parlamentu, kteří chtějí vystoupit, ale jsou zde i zástupci vnitrostitních parlamentů a budeme velmi rádi, když vystoupí v souvislosti s prvním eh, vystoupením má slovo eh, pan Spolitis eh, z Lotyšska. Prosím. Dobrý den, děkuji za tyto komplexní prezentace. Já mám dvě otázky. První směřuje na paní Jelínek. Byl to opravdu pěkný přehled toho, čeho jste dosáhli v Rakousku. Já bych se chtěl zeptat na toto. Já jsem poslanec tak se chci zeptat, kolik to všechno stojí, stojí, kolik jste zaplatili za to, abyste vybudovali tento byrokratický systém. Sam, eh, je to samozřejmě logické, že vznikla zde tato lokální služba veřejnosti, ale kolik to stálo? A potom na polskou zástupkyni otázka. Například v naší zemi v Lotyšsku máme legislativu o ochraně osobních údajů od roku 2000 a nařízení vlastně nahradí tuto legislativu. Ale když zde hovoříme o těch výzvách, tak jsme nezmínili takové ty dinosaury, které zde také máme, ale nemluvíme o nich moc, tedy Google, Facebook a podobně. Myslíte, že máme používat antitrustovou legislativu bez ohledu na to, co se řeší teď v souvislosti s Googlem a Facebookem? Děkuji. Nyní bych vám dal příležitost krátce zareagovat. Prosím, paní Jelinek. Děkuji. Postup u orgánů eh, eh, ochrany údajů je zdarma pro ty stěžovatele. Děkuji. Pokud jsem tedy otázku správně pochopila, pokud jste to myslel, eh, kolik stálo vybudování těch jiných struktur, tak to jsme vyřešili interně. Neměli jsme žádné externí poradenství, využili jsme našich eh, zkušeností, zkušeností našich pracovníků a ty jsme využili. Já jsem osobně také byla velice proškolená, co se týče změn organizací a už jsem jich mnoho za, za, zažila a díky těmto vědomostem jsme to provedli, takže zde nebyly žádné dodatečné náklady pro Rakouskou republiku. Děkuji. Dobrá, takže tolik těm konkrétním otázkám a ty ostatní záležitosti můžeme zohlednit v dalším kole, až budeme mít více eh, řečníků. A nyní je zde zástupce ze Slovenska. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám trochu problém s tím, co zde diskutujeme, protože to je opravdu zásadní téma, ale mám s tím problém, protože jsem toto téma řešil, sice už posledních 25 let, ale jsem relativně nově v politice, jakožto profesionál. Pokud vím, tak ve Finsku existuje výbor pro budoucnost a je to něco, co by měly mít všechny vnitrostátní parlamenty, protože vždy pokulháváme. Diskutujeme o těchto tématech po 20 letech. Co jste všichni dělali těch 20 let? To je otázka pro uh, zkušenější politiky. Já jsem v politice totiž teprve 4 roky. Pak chci zmínit téma Google, Facebook a podobně. To jsou korporace, které nemají primární sídlo v EU a všichni si to uvědomujeme. A třetí věc. Často slýchávám to, že by mělo vzniknout nějaké evropské Silicon Valley, ale já si myslím, že to je utopické. My bychom měli vypracovat naše vlastní algoritmy a eh, vyhledávače, browsery, takže Například eh, ve Francii mají takový browser, který lépe ochraňuje osobní údaje i základní práva. V souvislosti s touto legislativou, tak myslím, že teď konečně po 20 letech bychom opravdu měli začít diskutovat o tom, jak se ty algoritmy odrazí v legislativě a samozřejmě i v oblasti robotiky, ale my jako poslanci bychom měli napřed pochopit, co se vlastně děje, co to je umělá inteligence, co to obnáší a měli bychom příslušné algoritmy chápat. To jsou věci, které bychom měli řešit. A také si uvědomit, že jsme stárnoucí společnost. A to znamená, že bychom měli vzdělávat naše občany lepším způsobem. Ty, kteří nemají Eh, tak vysokou úroveň počítačové gramotnosti, aby byli schopni sebe a své soukromí ochránit. Děkuji. Děkujeme za vaše vystoupení, možná jenom reakce na práci výboru pro budoucnost. My například zde v Evropském parlamentu máme výbor pro hodnocení vědy a vývoje vědy a nyní může zareagovat paní Enio. Děkuji mnohokrát za slovo. Děkuji za tento příspěvek mého kolegy. Tyto otázky jsou skutečně v srdci našich diskusích. I ve francouzském parlamentu tato otázka algoritmů, o té diskutujeme velice často. A začali jsme zavádět takový malý článek k tomuto tématu ale všechno, co se tečí umělé inteligence, máme eh, příležitost mít mezi námi kolegu Sidry Filany, který se velice zaobírá tímto tématem. Eh, náš výbor eh, také vydá příslušný dokument. Eh, já souhlasím s vámi, Evropa musí hledět do budoucna, nemůže jenom kopírovat to, co dělají druzí. Je třeba společně popřemýšlet, jak jej má být naše místo v 21. století k těmto otázkám, které se týkají nás, ale které ještě více se budou týkat budoucích eh, delegací. Vy říkáte, že jste to měli dělat už před 20 lety, ale já bych vám ráda řekla, že v současné dobře to naši konkurentní ještě neudělali. Eh, takže to si myslím, že tady si stojíme lépe než oni. Děkuji vám. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Přejete si ještě reagovat, prosím, paní šimelovič? Ano, děkuji. Jen eh, rychlou reakci na ty komentáře o zastaralých zákonech a podnicích ze Spojených států. Já jsem v mé stročné prezentaci konkrétně zmínila, že velkým vítězstvím GDPR je právě ta skutečnost, že tato legislativa týkající se Silicon Valley a podobných dalších podniků tu bude. Nevím, zda tu došlo k nedorozumění, ale je třeba to objasnit toto eh, se bude týkat všech těch, kteří zpracovávají údaje na území EU, a to údaje nejen evropských občanů. Nevím, zda k tomu mělo dojít již před 20 lety, nicméně my jsme to tady v Evropě udělali. Ty principy v GDPR nejsou nové, to je pouze vývoj těch předchozích principů. Ony ty principy nejsou zas až tak zastaralé, když srovnáte GDPR se závaznými legislativními texty, tak zjistíte, že opravdu odolávají technologickému vývoji. To neznamená tady, že budeme vytvářet legislativu jen proto, že se technologie příliš rychle vyvíjí. Máme tu opravdu již dobrý základ principu. A nyní ještě k těm službám. Přáli bychom si, aby se Evropa vyvíjela, byla konkurenceschopná vůči Spojeným státům, ale my třeba přece nemůžeme nutit lidi, aby volili určité druhy služeb a určité ne. Pokud eh, služby amerických společností eh, budou lidi upřednostňovat, tak spíše než něco přikazovat, musíme lidi dostatečně ochránit eh, tady v Evropě. Myslím si, že toto je tady správná cesta a toto nařízení je tou správnou reakcí. Děkuji. A nyní pan López Aguilar za socialisty a demokraty zde v Evropském parlamentu. Děkuji, pane předsedo. A já bych se chtěl vyjádřit k tomu, jak velice souhlasím s tímto setkání na TEPA GDPR a to, že konečně tedy něco takového tu um, od letošního května máme. Myslím si, že tento balíček na ochranu údajů je velice důležitý, eh, že se stává tedy ze dvou základních prvků. Za druhé, je to opravdu velký krok ku předu, velký průlom v té, řekněme, tranzici z nějakého pasivně reaktivního přístupu k opravdovému proaktivnímu přístupu v oblasti ochrany údajů a také nadchází nové období takzvané aktivní zodpovědnosti nejen v tom soukromém odvětví, ale i ve veřejném. Myslím si, že tady hraje tento balíček základní roli. A já mám dvě, dva dotazy pro zástupkyně národních parlamentů. Ta první se týká pro posílení eh, moci ochr- eh, orgánu na ochranu osobních údajů. Máme tu tedy eh, tranzici toho takzvaného článku 29 a vytvoření sboru pro ochranu údajů a příslušné ochrany, orgány musí být připraveny pro tuto tranzici, ale musí také posílit vnitrostátní legislativu, relevantní vnitrostátní legislativu. Takže členské státy by měly vykonat příslušné kroky, aby zajistili, že právě v tomto období do 25. května ty příslušné dozorčí orgány a úkoly budou provedeny tak, aby tedy vše proběhlo plynule. A druhá připomínka se týká práce, kterou nyní provádíme v Evropském parlamentu, dokončení nařízení e-privacy. Členské státy na radě totiž toto nařízení blokují. A není to jediný případ, jediný relevantní případ, kdy významný legislativní text je na radě zablokován členskými státy. Chtěl bych tedy upozornit zástupce národních parlamentů, že součástí té práce na dokončení tohoto tématu tedy eh, je vlastně i ta nedořešená situace na radě. Přejeme si dokončit tento obrázek, dokončit i to téma ochrany i privacy, eh, ochránit práva našich evropských občanů tak, aby se dokončil evropský digitální trh. Děkuji vám. A rád bych nyní předal slovo panu Kurjovskému z Polska. Děkuji vám, děkuji za to, že věnujete pozornost tomuto důležitému tématu ochrany údajů. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu, co řekla kolegyně Kateřina Šimilovič i k tomu, co řekli ostatní kolegové. Skutečnost, že se nyní snažíme implementovat jeden z těch nejdůležitějších textů v oblasti ochrany údajů, tak bych řekl, že nevím, jak je to ve vašich zemích, ale v mé konkrétní zemi to vnímání ze strany podniků je, řekněme, takové opožděné. I kolega pan Trček ze Slovinska eh, to podobně vyjádřil. politici tomu nevěnují dlouhou eh, pozornost. Já mám zkušenost z podnikatelského života a ty situace je taková, že ano, velké podniky ty mají právní poradenství, ale malé podniky eh, těžko, eh, nedostatečně chápají tuto problematiku. Takže otázkou tady spíše je, jak se vyhnout těm dopadům možných soudních sporů a všeho toho dohadování. Je to právě příčinou koho kdo to zapříčinil. My se tu nyní snažíme dokončit tuto úlohu. Přejeme si lépe ochránit naše občany, lépe ochránit údaje, lépe ty údaje spravovat. No a čeho jsme dosáhli? Velkou možnost eh, trestu pro podniky a nic se dále nemění. A myslím si, že to není řádná implementace změn. Takže co bych to navrhl? tedy spíše, než tu vytvářet novou legislativu, vytvořit legislativní cestu, jak toho dosáhnout. No a pak to poměřovat, když víme, že za dva roky by nařízení mělo být aktivní a lidé by opravdu věděli, co to znamená, co to představuje, tak bychom tomu dali rok a půl pro to žádné pochopení, aby podniky pochopili, o co tu jde a za rok pak eh, by se vše řádně implementovaly, protože spousta zemí ještě neví, jak bude vypadat to implementování na místní úrovni. A myslím si, že to tak není jenom u nás v Polsku, ve většině zemí, jak si zaostáváme nejen s tou právní implementaci. Ono v parlamentech se to eh, provede poměrně jednoduše, ale v terénu, v realitě, v tom, aby byly ty podniky opravdu připraveny, aby to uměli vše řádně zpracovat, to je to nejdůležitější. Děkuji. Já vám děkuji za váš příspěvek, opravdu velice vítaný, protože my všichni čelíme tomu problému, že je třeba lépe aby, aby lidé lépe pochopili to, co my tady děláme. A za tyto dva dny eh, doufám zvětšíme tu příležitost, že eh, toho dosáhneme. A nyní paní poslankyně Kosoboli z Řecka. You have to use the microphone. You can switch it on. Uh... Musíte použít mikrofon, můžete si ho zapnout, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Já bych nejprve ráda velice poděkovala a chtěla bych poblahopřát organizátorům. To je skutečně opravdová diskuse, co se týče aplikování nařízení GDPR v jednotlivých členských státech. Dochází k technologickému rozvoji a proto je a bylo nezbytné aby se zákon z roku 2005 rozvíjel dál. Tenkrát v roce 2005 ještě internet vůbec nebyl tak rozvinutý a e, původní legislativní rámec je tedy nahrazen tímto nařízením, který, které bude jednotně aplikováno ve všech členských státech. Technologie se čím dál rychleji rozvíjí a proto i my musíme s ní držet krok. V mé zemi, v Řecku, eh, máme návrh zákona na směrnici 2060. Byla tedy směrnice již implementována do našeho národního práva. A tam to vypadá tak, eh, že jsme zahrnuli rovněž do naší implementace e, nařízení. Takže protože jednotlivé aspekty nařízení byly již zohledněny v implementaci směrnice, velice nám to pomohlo. Máme v Řecku nezávislý dozorčí orgán, který byl vybaven velkými pravomocemi a je třeba posílit eh, jeho personál a posílit také struktury, aby tento dozorčí orgán mohl opravdu dostat svým novým úkolům. Kromě toho je třeba proškolit soudy. Víme, že je nutné provádět i pro soudy příslušná školení. Děkuji vám. Děkuji vám za váš příspěvek. Prosím, chcete-li se ještě ujmout slova, využívejte ty formuláře, abyste nám ukázali, že chcete hovořit. A na našem seznamu je teď pan Diaz Demera z Evropské lidové strany. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve velice srdečně přivítal naše kolegy z národních eh, parlamentů a zejména mé kolegy z, také z příslušných sborů ve Španělsku a z parlamentu, které tímto opravdu srdečně vítám. Jsem velice rád, že tady máme tuto výměnu názoru, abychom i my mohli informovat naše kolegy z národních parlamentů. Eh, rád bych, abyste si uvědomili, že eh, během přechodného období pro implementaci směrnice a nařízení Evropský parlament v rámci legislativního řádného procesu sledoval absolutní eh, podřazenost směrnici a nařízení. Eh, já jsem také na tom pracoval a to je práce, která souvisí s nakládáním s osobními údaji v oblasti justice a policie. Jak víte, eh, Frontex, eh, ten systém vstupu a výstupu Eurojust, Máme tady tolik organizací, že proces našich vlastních legislativních iniciativ do budoucnost by mohl eventuálně narušovat tuto směrnici a proto jsme se snažili, aby došlo k modifikacím, aby došlo k naprosto dokonalé možnosti přizpůsobování se. To byla moje první připomínka. A druhá, eh, tak trochu mě překvapuje, že ty čtyři panely, které byly tak pečlivě připraveny, že tady máme Butarely, což je evropský dohled nad eh, zprávou evropských údajů. Týká se do toho Evropského sboru eh, pro ochranu osobních údajů. Myslím si, že i to by bylo velice důležité. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát Mm, vy jste se ptal, proč Evropský sbor pro ochranu osobních údajů tady není. My jsme se spíš snažili mít tady zástupce národních eh, dozorčích úřadů. A proč tady není EDPS? A dalším řečníkem je pan Fure z Belgie. Máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji vám mnohokrát. Já jsem se chtěl eh, vrátit Musíte si zapnout mikrofon, prosím pěkně. Já jsem se chtěl vrátit k aspektu, který, o kterém hovořila paní poslankyně z Francie o ochraně mladistvých. Já mám pracuji v nevládní organizaci, která se snaží bdít také nad tímto aspektem a je třeba eh, jednak provádět školení, ale také působit v tom doprovodném procesu. Eh, a proto bych se chtěl zeptat, jakou roli vidí ona v roli nevládní mezinárodních organizací. Chcete na to okamžitě zareagovat, prosím pěkně? Děkuji vám mnohokrát za vaši otázku. Eh, co se týče protekce nezletilých, eh, já eh, tedy tak se nesoustředím na ten práh, o kterém se tak diskutovalo, zda to má být mezi 13. a 16. rokem. Já si myslím, že v praxi zažijeme více mladších a mladších lidí, kteří se budou snažit eh, mít přístup k onlineových službách. Čím lepší bude ochrana, čím lepší mechanismus pro transparentnost a kontrolu tady budeme mít, ale také pro vzdělávání uživatelů. Eh, máme některé zakotveny změny v GDPR, některé musíme vytvářet i mimo legislativu, tím větší šanci budeme mít, abychom dospěli eh, k lepší situaci v ochraně nezletilých. Já si tedy nemyslím, že bychom mohli efektivně chránit mladistvé, když budeme vytvářet nějaké specifické mechanismy jenom proto, že je tak obtížné uh, posílit ty obligace v ověřování věku. Ale čím lepší pravidla budeme mít, tím lepší ochrana pro nezletilé tady bude. Děkuji vám mnohokrát. Ano, my jsme vedli celou řadu diskuzí ve francouzském parlamentu eh, a je to opravdu to vzdělávání, které musí mít na vrch. To znamená, my jsme tady se rozhodli pro, vě, pro práh 15 let, ale snažíme se tady také posilovat bdělo, bídit nad tímto s paktem. Snažíme se školit také jednotlivé pracovníky škol, naše mladé lidi, abychom je také školili, eh, co se týče rizik to je zapracováno do národního vzdělávání a také pod jednotlivá příslušná ministerstva. Ovšem, eh, podle toho, co řekla moje sousedka, vy jste řekla, že tento věk není důležitý, ale já si myslím, že ano, protože je právně definován a proto je to závazné také pro podniky a firmy. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. A dalším řečníkem na mém seznamu je pan Lalo ze Španělska. Gracias, president. Děkuji, pane předsedo. Budu pokračovat s tématem věku neznetilých, i když eh, trošku všeobecněji. Mám otázku nebo záležitost, která mne znepokuje v rámci situace, řekneme, naprosté revoluce ve prospěch ochrany údajů, kterou zažíváme v posledních měsících. Začíná se tu zdůrazno, zdůrazňovat rozdíl mezi textem a realitou. Pokud inspirací tohoto textu je nějaká filozofie nebo kombinace, nějaké eh, reaktivní strategie a proaktivní strategie, tak ta proaktivní strategie, to je ta velká výzva, kterou na sebe přebírá nařízení jakožto velkou novinku. No a my vkládáme velké naděje do eh, tohoto. Nicméně již se tu objevují určité charakteristiky, které prokazují, že tato proaktivní strategie bude méně efektivní než ta reaktivní. A k tomu, co řekla za francouzská poslankyně, nařízení nezabránilo určité stránce dezharmonizace, jak se prokázalo v těch národních eh, legislativách. A věk eh, nezletilých, tady si myslím, že je to nejzřejmější. My tu máme rozsáhlou škálu věku od těch 13 do 16 let. Některé země zvolily 13, 14, Francie 14 let, jiné země 16 let. A to si myslím, že bude velký problém ve chvíli, kdy budeme chtít zajistit opravdovou efektivitu uplatňování legislativy. A v podstatě i v posledních dnech vyvstal další příklad, který je velice zřejmý. Tedy Eh, v podstatě podnik WhatsApp, ten zasílá uživatelům zprávy a v těch zprávách od nich žádá opětovné potvrzení eh, souhlasu s možností další aktivace služby. A tam musí potvrdit, že jsou starší 16 let. Samozřejmě WhatsApp eh, se zaměřil na tu vrchní eh, věkovou skupinu a myslí si, že tímto odsouhlasením celý problém vyřeší. Je zřejmé, že všichni uživatelé mladší 16 let, od těch 15, 14, 13 i 10, 9 let, eh, zmáčknou to tlačítko yes, tedy ano, že jsou starší. A je tedy zřejmé, že e, orgány na ochranu osobních údajů mají povinnost zajistit plnění tohoto nařízení, když tu stanovují, že podniky mají přistoupit k rozumným krokům, prostřednictvím kterých se prověří věk při vyjádření souhlasu. To je opravdu velká výzva aby to nevedlo k nastolení nějaké nedůvěry mezi uživateli a tou legislativou, která nyní vstupuje v platnost a která už nyní prokazuje tento druh jaksi nedořešených mezer. Děkuji. Děkuji vám. Někdo z vás eh, si přeje zareagovat, prosím. Eh, Děkuji za vyjádření konkrétně ohledně toho souhlasu. My se musíme zaměřit eh, na to, jak zejména velké podniky budou aktualizovat své tedy politiky v oblasti eh, soukromí. Myslím, že když jenom odkliknete to, že jsem starší 16 let, tak to nevyřeší. Proto tu byl ten koment eh, k věku. Já nechci snižovat ten význam toho, jestli je vám 10 nebo 15 let, tam jsou obrovské rozdíly, ale my prostě nemáme efektivní mechanismy na ochranu nezletilých, kteří jsou v prostředí online, takže musíme mít dodatečné ochrany ochranné doložky um, i ve chvíli tedy vykonávání těch smluv pro určitou věkovou škálu. Ještě jednu rychlou připomínku ohledně těch pop-upů společností. Mnohé z nich nyní nabízejí občanům alternativní souhlas nyní nebo později oni to nedávají alternativu toho ne, nesouhlasím, aby to nebylo kategorické, nevyklad, ne, nevynakládají tady ten nátlak, v podstatě přicházejí s něčím, než bude GDPR úplně uh, funkční a toto podle mého názoru je opravdový problém, nevím, jak to uchopit legálně, ale politicky bychom měli alespoň konstatovat, že k tomu tedy nyní dochází. Děkuji. A já mám na seznamu další čtyři řečník paní Sipel, Gomez, eh, Stevens a Intveld a eh, umožním jim tedy pohovořit. Pokud se v mezidobí přihlásí nějaký další člen Národního parlamentu, tak nám prosím eh, tento záměr sdělte modrou kartou. Paní Zipl za SND. Uh, thank you very much, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se ráda ohlédla zpět. My jsme rozhodli o tomto nařízení v roce 2016, takže zde byly dva roky pro přípravu ze strany vlád, orgánů, organizací, podniků, neziskových organizací. A někdy mám takový pocit, že vlastně teprve v posledních několika týdnech se začali někteří aktéři připravovat, protože jinak si nedovedu představit, jak to že v posledních čtyřech týdnech se ke mně do kanceláře dostala řada velice konkrétních dotazů, o kterých jsem dříve vůbec neslyšela. Takže my jsme měli dva roky na to, aby se všichni připravili a jeden ze cílů byl harmonizovat eh, standardy a normy, protože ochrana osobních údajů už byla předtím ale jeden z těch cílů byl pokud možno mít jednotný standard napříč Evropou, který by usnadnil zvláště malým a středním podnikům, ale také občanům, kteří překračují hranice, aby prostě řešili pouze jeden standard. Takže jako máte zkušenost například z pracovní skupiny s přípravou jednotlivých členských států pro přizpůsobení se některým eventuálně novým aspektům um, nařízení a směrnice. Potom, co se týče regulátorů, z těch 24 orgánů, kteří eh, o tomto poskytli odpověď, tak pouze 17 těch 24 regulátorů mají pocit, že jsou plně vybaveni k tomu, aby se chopili těch svých nových úkolů v rámci GDPR. Takže jak to eh, vidíte, jsou orgány ochrany osobních údajů dostatečně vybaveny, aby mohly kontrolovat a pomáhat podnikům a dalším aktérům, aby naplňovali pravidla? A další otázka není přímo v GDPR, ale jak to bude s obrázky, jak to bude s fotografiemi? neustále dostávám do, dotazy. Když se s někým vyfotím a jsou tam lidé třeba na fotbalovém stadionu, na, na ulici, na trhu, můžu ten obrázek použít? Můžu eh, s ním vydělávat peníze nebo potřebuje na souhlas každé osoby, která je na té fotografii? Možná by paní Jelínek a někdo další nám mohl říci, jak to regulujete ve svých zemích, nebo jestli je to u vás ve vaší zemi ještě stále otevřená otázka. Děkuji. Děkuji. Takže bych vyzvala asi paní Jelínek, aby zareagovala. Děkuji. Děkuji vám za otázku a také co se týče té otázky ohledně příprav. Není to pouze vaše kancelář, která je bombardována dotazy, i naše kancelář. Už to tak bylo poslední dva roky, ale je fakt, že ta intenzita v posledních měsících a týdnech opravdu zesílila. Je to opravdu překvapivé. Někdy máš jak pocit, jako kdyby ochrana osobních údajů sem najednou spadla z nebe. Že to tak není, je dostatečně známe. V Rakousku například už máme 40 let eh, legislativu o ochraně osobních údajů. Nařízení eh, vlastně dále rozvíjí směrnici a společné standardy v Evropě by samozřejmě měly být tedy náležitě upraveny v jednotlivých zemích tak, aby nedocházelo, nebylo možné provádět ten takzvaný forum shopping, vybírání si příznivější legislativy. Takže začíná to věcmi, které už měly být dávno vyřešené a které už vlastně měly být dávno x let implementované v podnicích, až po otázky, co tady bude nové, jaké budeme mít nové povinnosti a někdy už eh, říkáme, podívejte, když si člověk něco přečte, ono mu to může i pomoci. Protože to nařízení je známé dva roky, vlastně dva roky je v platnosti, bylo zde období dvou let odkladu, dvou let na přípravy. Není to žádná novinka a 25. květen není datum, které by kdo si tajil. Ani ten text legislativy není tajný. Navíc eh, existují další komentáře v nejrůznějších jazycích. Jistě, existují věci, které bude třeba napřed vyjasnit soudní cestou, které musí vyřešit Evropský soudní dvůr, až nastanou, ale neměli by nám to bránit tak, jako je to v jiných oblastech legislativy. Prostě ta pravidla, když tu jsou, tak je také aplikovat. Tolik tedy na téma příprav. Potom otázka těch 24 orgánů, z nich jenom 17 má pocit, že jsou dostatečně vybavené. My samozřejmě nevíme, kolik přeshraničních případů nastane v příštích týdnech, v příštích měsících, v příštích letech a kolik jich budeme řešit. My to nevíme a tato nejistota samozřejmě vede k tomu, že je možné, že mnohé orgány říkají, no, nejsme dostatečně na to připraveni nebo vybaveni. Já jako proto mám pochopení. Já také nemám křišťálovou kouli. Já nevím, jestli rakouský eh, orgán na ochranu údajů bude dostatečně vybaven. Zažádali jsme si o více pracovních míst, než jsme nakonec obdrželi. To je určitě situace známá i z dalších zemí. Nějak to vlastně to netěší, ale prostě to musím vzít na vědomí a samozřejmě vynaložíme maximální úsilí, abychom veškeré podmínky obecného nařízení naplnili. A potom je samozřejmě možnost komise podle článku 52 odstavec 4 si prostě jasně promluvit členskými státy, pokud ta vybavenost těch orgánů nebude dostatečná, nebudou schopné plnit své povinnosti. Tak, to je možná takový širší obrázek v dané situaci. A třeba v Rakousku určité úkoly odpadnou, jiné se tam mm, přidají, protože předtím třeba eh, trestně právní sankce eh, byly eh, příslušné jiné orgány, teď to budeme my. Mm. Ale i zde se prostě změní myšlení. My jsme tady zřídili nové příslušné oddělení. Já teď nevím, jak velký bude nápad v tomto oddělení od 25. května, no ale jsme připraveni a doufám, že jsme připraveni dostatečně a pokud ne, no tak to prostě můžeme zlepšit a to je i povinnost státu to zlepšit. A to je také úkol asi též pro vnitrostátní parlamenty, aby vyzývali své vlády k tomu a bude to i na těch národních orgánech ochrany údajů, aby toto požadovali. A to je i výhoda, kterou ta nezávislost orgánům přináší. Děkuji. Paní Anion. Ano, ve vaší otázce bylo vlastně několik otázků. Co se týče otázek, co se týče našeho národního dozorčího orgánu, KNIL existuje už od roku 1979, což je tedy orgán, který se rozvíjel, který se obohacoval během celých let díky rozvoju, rozvoji nové techniky i práva, díky eh, specialistům. Takže jisté, že při čtení tohoto nového textu Eh, tak se ro, samozřejmě rozšiřuje spektrum tohoto tématu. Potřebovali jsme také dodatečné prostředky, ale všechny strany v našem parlamentu si to uvědomují. Eh, všichni víte, že tady máme nejenom právní stránku věci, ale také rozpočtovou a naše orgány prostě se snaží eh, vybudovat posílené struktury i pro nastávající roky a už eh, celá léta se připravují eh, na videa, také dělají videokonference, pořádají e, různé formy školení, e, propojují se s občanskou společností, protože máme celou řadu odborových svazů, které se, zaujíma, které se zajímaly o toto témata a prováděly školení. A dokonce i my v parlamentu se pokoušíme Eh, tento text činit srozumitelnějším pro podniky. Eh, podniky se připravují různým způsobem, záleží to na jejich velikosti. To, co řekla naše kolega, někdy malé a středně velké podniky jsou poněkud zneklidněny, ale náš dozorčí orgán hraje velkou roli doprovázet tyto malé a střední, eh, středně velké podniky a pomáhat jim, protože se musíme snažit poskytnout jim pomoc a ta bude posílena v těch nastávajících letech. Děkuji mnohokrát. Možná jenom jednu připomínku k té diskuzi o fotografiích, která probíhá samozřejmě, když se jedná o svobodu vyjádření, článek 85. A tady je také nezbytnost, aby členské státy konaly svou práci. Oui, dans le cas de la France, nous avons aussi... Ano, ve Francii my také máme příslušný předpis týkající se fotografií a také vyžadování povolení pro zveřejňování fotografií dětí. Ehm, a to musí být dodržováno. Je to tedy text, eh, který se liší, je nezávislý na GDPR a který už u nás existoval ještě před nařízením. Děkuji vám mnohokrát. A teď se přihlásili další dva členové národních parlamentů a potom dostanou slovo ještě další europoslanci. Teď má slovo paní Esken z Německa. Krásné dobré ráno, děkuji vám mnohokrát za tu možnost, že můžeme diskutovat o nařízenosti, o nařízení promiňte, ochrany osobních údajů a jeho aplikaci v jednotlivých členských státech a jakým způsobem se to odrazí na ochraně soukromí a svobodě. Zpráva z Německa dnes je, že spolkový ústavní soud by měl připustit určitou nahrávku při svém rozhodování, která měla vzniknout. Eh, soud ji připustil jako, důkazní, jako důkaz v řízení. A dnes tedy jsme zvědaví na to, jaké soudní uh, posouzení eh, z toho získáme. Eh, existuje tady určitý neklid v souvislosti s GDPR, protože tady byly ty dva roky na implementaci, ale panové je určitý neklid i nadále a sice eh, jak rychle budou schopny jednotlivé dozorčí orgány vystavovat, udílet sankce, Eh, jak, abych, myslím si, že tady zažijeme také možná velkou vlnu eh, různých námitek, které budou, podává, které budou podávány prostřednictvím advokátů. Budeme tady mít jistě i malé svazy a spolky. Děkuji mnohokrát a teď Martin Toledano ze Španělska. Děkuji, pane předsedo. Je zřejmé, že my tu vytváříme legislativu na velice živoucí téma, které se vyvíjí od legislativy pro ochranu údajů, kterou měly všechny naše členské státy, které mohly být více či méně efektivní, ale nebyly homogenní na úrovni EU. A toto je tedy velký podnět, který určitě nebude posledním. Určitě budeme muset i nadále toto téma rozvíjet a uspůsobovat. Já bych se chtěl vyjádřit jakožto mluvčí eh, španělského eh, kongresu. Již pan Díaz de Mera se k tomu podobně vyjádřil, protože my tu hodně hovoříme o směrnici, pardon, o obecném nařízení, 680 a 681 o ochraně údajů, o výzkumu a e, šetření o Evropské agentuře, o propojení soudních policejních složek v Evropě a také o tom, že jsou tu určité požadavky, ve věci ochrany údajů, tedy požadavky na soukromé podniky, které samozřejmě fungují za účelem pos, um, pod, nabízení služeb za účelem zisku, ale pak je tu tedy i veřejný zájem, nejrůznější instituce, agentury, složky, orgány, které musí vynakládat z údaji a zároveň vykonávat určitý, řekněme, soudní eh, dohled, aby se zabraňovalo trestné činnosti a zároveň ochraňovali uživatele kolega eh, tu také zmínil další subjekty, ale koliguje to tu s určitými jinými občanskoprávními legislativními texty a právě s tou oblastí ochrany neznetilých. Pak jsou tu ty smlouvy o přistoupení na určité platformy či sítě, kde je třeba eh, jak si vyjádřit souhlas. A tady musíme specificky ochraňovat nezlatilé, protože vstupem v platnost ty eh, panující vnitrostátní pravidla by pak byly anulovány. Děkuji. A nyní paní Gomez za socialisty a demokraty. Děkuji. Já bych v první řadě chtěla zareagovat na to, co uh, se zeptal náš lotyšský kolega, že bychom neměli jaksi tu legislativu um, ponechat tomu, aby se umožnilo její zneužívání a obcházení ze strany podniků jako Google, a Facebook a další. Ano, s tím naprosto souhlasím. My potřebujeme i zdanění kontrola nejen proto, aby nezneužívali své dominantní pozice, ale také proto, aby to byla stejná práva i pro malé a střední podniky. To je opravdu uh, důležité a proto my, zákonodárci, musíme na sebe převzít nezbytnou zodpovědnost. A my, členové Evropského parlamentu, jsme připravili doporučení společně s komisí, která připravuje návrhy ve věci digitálního zdanění a toto je velice důležité tady zase můžeme prokázat i to, o čem to nařízení GDPR je. Je to něco, co má univerzální dosah prostřednictvím nařízení. Šíří se to v tom digitálním světě, ale v podstatě to má dopady i za, ten, za tu digitální oblast. A má otázka na řečníky, eh, včetně eh, pana předsedy Albrechta jsou nasledující. My víme, že GDPR je univerzálně aplikovatelné a my víme, že možnost zjistit, k čemu dochází s údaji našich občanů, například při jejich využívání na nejrůznějších platformách po celém světě, nejenom ty, které jsou tržně zaměřené, prostě ty skandály eh, vyvstávají, podobně jako to bylo Cambridge Analytics nebo i jiné, takové ty eh, Huawei nebo Alibaba. Tam podle čínské legislativy eh, musí mít tedy uskladněny ty údaje a musí být zajištěno, za jakým účelem, proč a jak k tomu došlo. A tady podle mého názoru je důležitá role Evropského parlamentu i národních parlamentů. Mnohé naše vlády mají dokonce podepsané dohody s těmito podniky, které mají k dispozici údaje o evropských občanech. Takže to je otázka, jak eh, nahlížíte na toto, co si o tom myslíte. Pak souhlasím s kolegy, kteří řekli, že si to vyžaduje také velkou míru informovanosti soudců, právníků a všech těchto Eh, subjektu, orgánu pracující v té oblasti prosazování. Ovšem, k čemu dojde, když naše státy budou zodpovědné? Řekněme, že vyvstane nějaký podobný skandál v Indii, kde mají ty takzvané HARAR programy, což jsou ty programy pro národní identifikaci a ten samotný státní orgán zneužívá údaje občanů za nejrůznějšími údaji, podvody a podobně. Když samotný stát bude zodpovědný za porušení toho vynakládání údajů našich občanů, jejich občanů, ať jsou to údaje o sociálním zabezpečení nebo jakékoliv. Tady si myslíme, že GDPR by se mohlo stát, stát takovým všeobecným pravidlem a podobně se uplatňovat v nějaké blízké budoucnosti či podobném horizontu. Tady bychom opravdu na to mohli my všichni nějak zapracovat. Děkuji. A ještě dokončíme tedy to kolečko příspěvků ze strany evropských poslanců a poté si vyslechneme odpovědi. Takže další řečnicí bude paní Stevens, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Už se zde hovořilo o celé řadě věcí. Já bych se ráda vrátila ke skutečnosti, že máme zde nařízení a směrnici o ochraně osobních údajů. Ale jak můžeme zajistit, aby se také interpretovaly jednotným způsobem? Protože zatím máme tedy 28 členských států, pak jich bude 27. Ty mají své e, orgány ochrany osobních údajů, jsou to velké státy i malé státy, ne všechny jsou stejným způsobem finančně vybavené v této oblasti a určitě mají své pohledy, takže na danou problematiku. Jakou roli zde hraje evropský inspektor? Bude do toho nějak vstupovat, když zjistí, že se nějaká země nějak příliš odlišuje, nesprávně interpretuje nebo vznikne nějaká spolupráce, výměna eh, osvědčených postupů nebo nějaká třeba interpretační problematika, kterou by bylo možné projednávat společně? Mohla by zde hrát roli i Evropská komise? tak, aby nějakým způsobem posilovala to, že uplatňování eh, nařízení a směrnice bude uniformní. A už se zde zmiňovaly malé a střední podniky, ale pak jsou zde třeba neziskové organizace, které využívají dobrovolníky, jak oni mohou eh, plnit tyto záležitosti, protože často třeba nerozumí tolik těm právnickým záležitostem, takže jakým způsobem jsou zde podporovány tyto typy malých organizací, to si myslím je také důležitá otázka. Pak se zde hovořilo také o vzdělávání, o doškolování lidí třeba na pracovištích, ale myslím, že zapomínáme na důležitou skupinu. Jsou to rodiče, jsou to rodiče, kteří primárně zodpovídají za své děti a myslím, že je důležité dostatečně rodiče informovat tak aby také mohli oni dobře radit svým dětem, jak se chovat a co dělat v souvislosti s touto tématikou. Můžete nám k tomu něco říci? Existují velké firmy typu Facebook, které jakousi oklikou se snaží určité záležitosti obejít, tak aby určité údaje, informace mohly poskytovat a nabízet. Tak samozřejmě oni to mohou trochu obcházet, protože ona je tady taková velice tenká hranice a byla bych ráda, kdybyste mi řekli, jak to řešíte. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Ještě máme jednoho zájemce o slovo. A paní Vinda ze Španělska chce vystoupit, prosím, máte slovo. Děkuji pane předsedo, za to, že jste mě ještě zahrnul do seznamu řečníku. Nařízení, které vstoupí v platnost za deset dní, je podstatnou změnou, která eh, změní ten model základních práv, způsoby poskytování složeb a možnosti pro kontrolní orgány. Ve Španělsku tento návrh eh, je zvažován v Národním parlamentu poslanecké sněmovně, nyní se předkládají pozměňovací návrhy, bylo jich předloženo více než 350 a musíme vyčkat tedy, eh, jakou, jaký, jaká bude výsledná práce předložená výboru. A Mám dotaz. Již pan poslanec Rajo říkal, že legislativa by měla být uspůsobena realitě. Máte tedy nějaké doporučení pro nás, pro země, které se již eh, mají legislativu v této věci, abychom tedy i ty zkušenosti jiných eh, mohli zapracovat do našich návrhů? Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji vám. A nyní paní Intfeld za ALDE. Yes, thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice ráda, že máme toto dnešní setkání. Vzpomínám se na to velké množství schůzí a setkání, abychom získali tuto legislativu. V podstatě jsme na ní pracovali od roku 2012 ještě než vůbec ten návrh byl na stole, takže jsem potěšena, že se tématu GDPR věnuje tolik pozornosti také díky případu Cambridge Analytica. Cambridge Analytica udělala také pěknou reklamu GDPR a tak jako předřečníci říkali, máme spoustu dotazů znepokojených osob, co to znamená GDPR, jak to budou aplikovat, jestli to neznamená příliš komplikované povinnosti. Ale myslím, že je důležité, jak říkala kolegyně Sipl, připomínat, že nezačínáme od nuly. Od roku 1995 máme platnou směrnici a co mě znepokojuje, je, že ta míra povědomí je tedy tak nízká a ta míra vymáhatelnosti tohoto práva také, že lidé vůbec netušili, že zde je ochrana osobních údajů. Takže když vy máte nějakou firmu a teď se probudíte ráno, zjistíte, že existuje ochrana osobních údajů, no pardon, tak co jste dělali posledních 20 let? A Očividně to znamená, že ani my jsme tedy nedělali správně naší práci, pokud lidé neví o tom, že zde existuje legislativa. To, z toho bychom se měli poučit i my. Já mám pocit, že je zde řada nedorozumění, že řada lidí má pocit, že musí tedy splňovat nějaké velice komplikované, vysoké standardy a provádět různá složitá opatření, ale to nemusí dělat každý, pokud provozujete pekárnu nebo obchod někde se smíšeným zbožím malým, tak nemáte stejné povinnosti jako třeba Facebook. A to bychom měli také říci lidem, vyslat ten signál, eh, buďte v klidu, není to zase tak strašné. Eh, dnes odpoledne se bude projednávat důležité téma, bohužel zde nemohu být, a to je eh, stav implementace směrnice. Ono toto byl totiž v podstatě balíček. A jsem velice znepokojená tím, že implementace směrnice je téměř nulová. Ehm, členské státy nějak nespěchají s tou implementací. Proč? To by mě opravdu zajímalo, proč. A ráda bych vyzvala kolegy z nitrostátních parlamentů, aby se tomuto intenzivně věnovali ve svých parlamentech, protože eh, vlastně ten termín implementace, ten už leží v minulosti. Takže myslím, že to je něco, na co by se měla zaměřit je komise a zajistit, aby členské státy implementovaly rychle, pokud ne, tak zahájili postup porušení práva. Děkuji. Děkuji vám. Tak, poslední řečník vnitrostátních parlamentů je pan Mikulášik z, Pola, z Polska. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, přestože zde zazněla už řada poznámek týkající se dětí a nezletilých, opravdu chci poukázat na tento výrazný, výraznou oblast, kde je řada problémů. Užel také povědomí o GDPR se zdá být relativně malé. V polském senátu jsme vytvořili pracovní skupinu, která se zabývá, jak zlepšit bezpečnost dětí ve virtuálním prostředí a online. Primárně se zaměřujeme na transparentnost dat a na transparentnost pracování. údajů. A je třeba, aby tyto informace byly snadno pochopitelné, zvláště když cílí na děti, na nezletilé. Vy jste zde už několikrát zmínili, že i rodiče by měli mít náležité znalosti a zkušenosti, jak vzdělávat své děti eh, pro případy, kdy se dostávají do kontaktu se zpracováním údajů a co vše by to mohlo znamenat. My chceme napsat dopis ministrovi školství v kontextu, eh, v souvislosti s implementací GDPR, aby například ve školách proběhla určitá informační kampaň a třeba to bylo zařazené i do osnov, aby děti nebyly v této oblasti ponechány sami sobě, aby věděli, co to znamená ochrana osobních údajů, co to znamená udělení souhlasu v oblasti online. Takže potřebujeme zde vzdělávání dětí, nezletilých, ale samozřejmě, co je také důležité, vzdělávání učitelů. Opravdu je to nesmírně důležité poskytovat tyto informace těm nejmladším. Jakýkoliv krok, který zlepší jejich povědomí o tom, jak si chránit osobní údaje, je dobrým krokem. A musíme tyto kroky činit systémově a musí to být komplexní postup. Děkuji a v neposlední řadě, ale poslední řečnice paní Holmajer z Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve taková typická německá vlastnost. Často také čteme to, co komise vydá. Evropská komise koncem ledna vydala sdělení Lepší ochrana nové příležitosti, hlavní směry k bezprostřední aplikovatelnosti směrnice a GDPR od 25. května, ale jsem-li úplně upřímná, když, jsem si to, když si to přečtu, tak nevím o nic víc než předtím. A když se pak ještě dočtu, že ku příkladu specialisté na ochranu osobních údajů pracovní skupina ke článku 29, skupina na ochranu ochranu osobních údajů. Dodnes veškeré práce k hlavním směrům, tomu, jak postupovat, kde, docha, kde prostě dodržovat transparentnost, akreditaci, při, přiměřenost, závaznost pro zpracování eh, těch, kteří odpovídají za zpracování. No, tyto hlavní směry, které měly být vypracovány, ještě vůbec neexistují. No a teď tedy musím říct, že na straně Evropské unie musíme i my tak trochu vyvinout snahu, abychom to, co schvalujeme, také ze straně komise dostali zpracováno, aby to mohlo být dáno členským státům, abychom skutečně dosáhli určité jednotnosti v eh, implementaci. A vycházíme-li z toho, že podniky se tím měly zaobírat již celá lata, my vždycky vycházíme jenom od velkých podniků, ale představte si středně velký podnik nebo malý. Ty rozhodně nemají takovou kapacitu pro advokáty a právníky. Když má někdo 8 zaměstnanců, tak nemá žádného vlastního advokáta pro implementaci GDPR. A proto samozřejmě oni nejsou ani právně takovým způsobem v uvozovkách vzdělání, nemohou si to ani dovolit. To znamená, že tady ze strany státu musí být poskytnuta pomoc, ať už to je ze stranu tedy inspektorů na ochranu Eh, osobních údajů, ale my v Německu máme 16 dozorčích úřadů v 16 spolkových zemí a tady máme 16 různých interpretací, ale my potřebujeme jednu jednotnou interpretaci a když už ji máme v Německu 16, no tak o to veselější to bude na evropské úrovni. Máme různé interpretace, které zažívám. A Myslím si, že mm, u lidí venku, skutečně, kteří teď si pomalu uvědomují um, tuto záležitost a nemůžou se tím zaobírat tak podrobně jako velké společnosti, no taky musíme nějakým způsobem podpořit. A tady jsem chtěla požádat zástupce z jednotlivých vnitřních států, protože panují podniky, které prostě o, zavírají svoje roamingové stra, svoje stránky, protože se bojí, <coughs> že by mohli být za, zažalováni. Když pekařský mistr, když pekař nemusí splňovat tolik standardů, přesto dostane strach, že by mohl být potrestán, protože vůbec nemá ponětí o tom, jak by to měl on realizovat, no tak eh, prostě se lekne a to. Zavře to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 Já bych teď chtěla tak trochu sejít z té vrchní úrovně dolů, abychom si uvědomili, že tady máme lidi, kteří nemají takové povědomí o ochraně osobních údajů, protože eh, rozumí své práci, kterou dělají každodenně a těm musíme pomoci a nejenom je poučovaně, jim poučovaně kázat o tom, že se s tím zatím nedostatečně zaobírali. Děkuji mnohokrát a teď se tedy obrátím zpět na naše panelisty, aby eventuálně zareagovali ještě na otázky a poskytli takový stručný závěr. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím eh, odpovědět na otázky, které byly položeny mně. Nejprve otázka paní Gomez týkající se toho, když stát eh, sám eh, má vinu, tak samozřejmě jednotlivé organizace nejsou vyňaty, musí se držet všech standardů a ochrany. Vnitrostátní dozorčí orgány samozřejmě mají příslušné kompetence pro nápravu, které jsou stanoveny v nařízení a samozřejmě ty budou muset také aplikovat na jednotlivé národní orgány a úřady. Potom společná interpretace Eh, velkých a malých dozorčích orgánů, jakou roli hraje Evropský inspektor na ochranu osobních údajů. Existuje tady nějaká výměna eh, informací, jaká je role Evropské komise. Samozřejmě i teď už pracujeme na tom, abychom měli poměrně koherentní interpretaci směrnice a samozřejmě do budoucna to ještě více budeme dělat, musíme to také dělat, protože, jak víte, máme tady ten Evropský sbor na ochranu osobních údajů a ten musí působit na to, aby i nařízení v jednotlivých členských státech bylo aplikováno stejným způsobem. Spolupráce s Evropským inspektorem vypadá tak, že e, i on je členem toho Evropského sboru na ochranu osobních údajů, protože je tedy i tento inspektor součástí tohoto úřadu je také definováno, že Evropská komise samozřejmě může vyžádat Evropský sbor na ochranu osobních údajů vypracovat stanoviska a názory k určitým tématům, které jim komise předloží. A potom tady také zazněla otázka, jak mohou být podpořeny malé organizace. Podle toho, co vím, všechny dozorčí orgány v Evropě na jedné straně hodně informací dali na své webové stránce. Já jako příklad dám tedy náš rakouský dozorčí orgán. My jsme dali k dispozici také webové stránky pro neprávníky a neprávničky. A mm, tady e, to je velice oblíbené. Hodně tam máme dotazů, máme tam také možnost otázek, odpovědí a lidé na základě toho si mojí vybrat, co se týká jich. Jak říkám, je to speciálně pro neprávníky. E, Totež e, se snažíme dělat e, pro snadnější pochopení E, a to tež děláme také s našimi zpravodaji, abychom tady měli poměrně jednotný výklad. Co se týče školních dětí, dětí ve školním věku, děti musí být doprovázeny rodiči, e, ale dokonce už i ty nejmladší děti e, používají internet. A co podniky dělaly v posledních 20 letech. Ano, existuje celá řada těch, které se neřídily ochranou osobních údajů a mnohé se probraly teprve v tom okamžiku, kdy už tady eh, vysela ve vzduchu hrozba sankce. Pak tedy eh, určité eh, podniky se tady probudily. Podniky, které dodržovaly eh, tedy mm, všechny eh, povinnosti, eh, tak neměly tedy žádné potíže. Některé zatím neměly ani dostatečné povědomí, ale záleží také na nás, abychom toto povědomí podpořili u těch, kteří zatím nedodržovali přístupné postupy. A myslím si, že to je také naší, je to i naší sociální, společenskou úlohou působit v této oblasti jako poslanci. A teď zareaguji na paní europoslankyni z Německa, paní Holmer, člán, tedy skupina pro článek 9 a 20. E, tady už byly, bylo vytvořeno 24 hlavních směrů a to je na webových stránkách, nebo bude na webových stránkách EDBP teprve teď byly vytvořeny. To znamená, nikdo je předtím neměl. E, podle hlášení komise vznikly, byly dány na tu stránku mezi lednem a dubnem. Paní poslankyni, já vám samozřejmě nechci odporovat, ale na základě vlastní zkušenosti vím, že tyto hlavní směry už jsou déle eh, na stránkách nebo stály déle na těch stránkách tehdejší skupiny pro článek 29. Byly přijaty v posledním roce a půl. To je jedna věc. A za druhé, eh, co se týče těch pekařů nebo malých podniků, tomu samozřejmě rozumím, co jste řekla. Ale ta obava, ten strach, který byl vzbuzován o některých podnikatelů, to nebylo na základě GDPR, na základě tohoto nařízení eh, ta celá řada eh, například hospodářských komor, eh, jejich povinné členy, alespoň tedy v Rakousku máme povinné členství v hospodářských komorách, ty podpořili své členy. Pro ně, některým to nestačilo, ale některým nestačí nic. A Dokonce bylo také vytvořena jedna věc na základě tohoto nařízení. Máme tady celou řadu takových velice chytrých podniků, eh, kteří se eh, snaží namluvit těm malým podnikům, musíme, musíte se toho držet tak, jinak vás strašně potrestají, ale to samozřejmě není pravda musíme samozřejmě všechny varovat a v případě porušování potrestat, ale eh, je třeba, abychom v zásadě proporcionality zvažovali všechno. Samozřejmě pekař a eh, pekař a řezník se na to musí připravit jinak než pan Zuckerberg. A, eh, ale neměli bychom vylévat s vaničkou i dítě. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Jelinek. A nyní má slovo paní Šemilovič. Děkuji. Já jsem chtěla zareagovat na spoustu věcí, ale budu se věnovat jenom třem. Antitrustové legislativa v oblasti platform. Ano, to bude další velká bitva. Doufám, že se odehraje i zde v tomto Evropském parlamentu, že to jako Evropská unie budeme moci řešit, ale chci apelovat na poslankyně a poslance, že bychom neměli usilovat o nějaké rozdělování v platform, to by vedlo k vylévání dítěte s vaničkou. Měli bychom spíše usilovat o interoperabilitu a otevření přístupu k těmto platformám, a tak, aby i lidé byli, měli možnost používat tyto platformy, ale byly by zde vyšší eh, standardy ochrany. Tolik tedy na adresu paní Gomeš, kterou velmi chápu v tom, co říkala. Potom někteří zde vyjádřili obavu, že malé organizace, malé podniky budou trpět nařízením, budou trpět tím, že nebudou náležitě informované. Já souhlasím s paní Jelinek, že existují mnohé pokyny a zdroje, včetně těch, které vytvořily třeba neziskové nevládní organizace, jako třeba naše síť, takže informace zde jsou, ale co zde nebylo, silná veřejná kampaň, tu my jako NGO nemůžeme vést. A mohu vám říci, že jsme se snažili poslední dva roky jako skupina neziskových z různých zemí apelovat na Evropskou komisi a vnitrostátní orgány, aby nám poskytly finance na pomoc touto kampaní. A neustále ta odpověď byla ne. Nevím proč, ale myslím, že to je opravdu velká škoda, velké selhání, nevím, proč, ale na straně těch, kdo mají rozpočty na tyto aktivity, aby udělali skutečnou řádnou veřejnou kampaň o GDPR, která už vlastně existuje dva roky. Já si myslím, že to byla velká chyba a není za ní platíme, protože se není v souvislosti s GDPR objevuje celá řada mýtů a desinformací. Potom k tomu, co říkala paní Inetfeld, ano, je, souhlasím s tím, je zde velká výzva implementovat celý balíček. Můžu uvést příklad eh, z mé země z Polska. Implementace směrnice eh, byla publikována před 14 dny, byl publikován návrh zákona, zatím je tedy ve fázi návrhu, ještě není přijat a je to vlastně v přímém rozporu s logikou ehm, směrnice, protože to sníží úroveň ochrany než tu, kterou jsme měli předtím a je tam také plné vyloučení, eh, kromě policie, ostatních orgánů činných v trestních řízeních a eh, zpravodajských služeb. A také nebudou poskytovány informace občanům, takže ono se to může dokonce i zhoršit, ta situace například v mojí zemi a obávám se, že Evropská komise zde nebude dostatečně silná, aby zabránila tomuto selhání. A potom také oblast veřejné zprávy a GDPR. To je možná něco, co by mohl lépe eh, zmonitorovat Evropský parlament a Evropská komise. Děkuji. Děkuji vám. A nyní na závěr dostane slovo paní Enion. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ehm, Konstatuji v této diskuzi, že všichni máme mnoho společných obav. To tedy znamená, že v následujících letech budeme pokračovat, spolupracovat, rozhodně tedy mezi kolegy z, národními parlament, z národních parlamentů i z Evropského parlamentu. A e, zároveň Evropský výbor bude mít obrovskou roli koordinování e, všech národních dozorčích orgánů, aby se zabezpečilo, že interpretace budou opravdu zhodné a že jsou eh, uskutečňovány. To jsou zcela zásadní věce, domnívám se, abych zareagovala na mm, pár otázek, co se týče těch malých, středně velkých podniků. Myslím si, že zpráva, kterou musíme stále a stále šířit, je, že jednou ze zásadních, jedním ze zásadních principů který je nový na rozdíl od té bývalé směrnice, je, že všechno je založeno na analýze rizik. Eh, to znamená, tady je veliký rozdíl samozřejmě mezi pekařem a Facebookem. Tady nejsme ve stejném světě. A to je třeba také vysvětlit společnostem, aby to pochopili. Mm, je také třeba, abychom si vyměňovali dobré osvědčené postupy. My se nacházíme na začátku procesu, který musí pokračovat. Je třeba ho monitorovat, e, abychom se stále ujišťovali, že jsme na dobré koleji a v souvislosti se vším tím, co jsem tady slyšela, e, týkající se eventuálních obav, které vyslovila i má sousedka, bylo by možné mít nějaké srovnání všech těchto textů? To by mohla možná udělat komise, ale možná, že i Evropský parlament by se mohl angažovat v této práci, abychom se podívali na body, které eventuálně by mohly vyvolat určité pochyby, anebo které by zase umožnily, abychom pokračovali směrem k lepší konvergenci v těch příštích letech. Thank you. Uh... Děkuji vám. Děkuji všem za to, že jste se zúčastnili této debaty a prvního bloku. A nyní bych tedy rád eh, přizval k předsednickému stolu eh, naše pozvané hosty eh, do druhého bloku, pana Judika Lofana, Luka Hendrikse a paní Pascal Gelly. Tato druhá část je také věnována implementaci naříze, obecného nařízení GDPR. Co se týče dopadu na soukromý sektor, včetně malých a středních podniků, už jsme se tohoto tématu dotkli v prvním bloku a nyní se tomuto budeme věnovat více dopodrobna, takže vyčkáme, až se k nám připojí eh, naši pozvaní hosté. Okay, uh, dear ladies and gentlemen. Dámy a pánové, nyní budeme pokračovat v druhém bloku našeho meziparlamentního zasedání výboru na téma provádění obecného nařízení ochraně osobních údajů. No a v rámci tohoto druhého bloku velice vřele vítám pana Judikala Fana, který je zástupce vedoucího právní služby z firmy Ubisoft, dále pan Luk Hendricks, ředitel pro podnikatelskou politiku a vnější věci Združení UEAPME e, a paní Pascal Gelly, který je pověřen kyně pro ochranu osobních údajů, finance, kontrolu, právní věci podniku Schneider. Takže bez nějakých prodlev bych rád předal slovo prvnímu řečníkovi. Jen chci připomenout, že tu pro ten druhý blok máme žluté kartičky, pokud se hlásíte do diskuze za národní parlamenty a evropští poslanci se hlásí běžným postupem. Takže v první řadě předávám slovo panu Žudikalufánu. Děkuji, děkuji vám všem, děkuji za toto pozvání. Eh, Ubisoft eh, má velikou radost, že se s váma může podílet na diskusi o tak významném tématu, jako je GDPR, jak víte, toto nové evropské nařízení obsahuje eh, hodnoty zcela zásadní pro demokracii, ať se to týká osobních údajů anebo respektování soukromí. A eh, v Ubisoftu eh, vidíme GDPR jako opravdovou příležitost, jak pro občany, pro fyzické osoby, tak pro správce dat. Pozitivní stránka GDPR je, eh, že se tady dávají do popředí osobní údaje. Dnes Evropa stojí v centru zájmu osobních údajů a GDPR Eh, skýtá homogenní přístup k této oblasti osobních údajů. Eh, v Evropě je větší pozornost zaměřena na osobní údaje než eh, na a pardon, větší pozornost se věnuje ochraně osobních údajů než na druhé straně Atlantiku. A my jsme velice rádi, že Evropa tady hraje určitou vedoucí roli a umožňuje poskytovat větší ochranu. Eh, abych vám představil Ubisoft, my jsme společnost, která se zaobírá videohrami. Máme zhruba 13 tisíc zaměstnanců eh, ve 40 studiích, které se nacházejí na pěti kontinentech. Eh, dnes s námi hraje 500 milionů hráčů a v příštích deseti letech si myslíme, že jich bude 5 miliardů. Naším cílem je nabídnout jim co možná nejlepší interaktivní zkušenost, říkáme tomu love, láska se rovná hra a důvěra a e, opravdu e, spravování osobních údajů e, souvisí i s koncepcí videoher, kdy je třeba respektovat tyto osobní údaje Eh, tady musíme samozřejmě mít tu možnost deblokovat určitou videohru, když by existoval nějaký problém, ale protože vytváříme nové příběhy, je tedy důležité mít tyto možnosti. A já jsem velice rád, že to poskytne také větší transparentnost hráčům, ale GDPR je také velice dobrou příležitostí pro nás. Je to příležitostí pro posílení zprávy osobních údajů a zároveň je to příležitostí pro transformování právních smluv do kompetitivní výhody. Eh, jak jsme my postupovali k implementa- v implementaci GDPR? Eh, my už v minulosti jsme posílili naše týmy a eh, zároveň jsme udělali, provedli kartografii našich údajů, Vytvořili jsme nové nástroje pro větší kontrolu v současné době pro naše hráče. Vytvořili jsme, vytváříme také interní školící kurzy. Posílili jsme naše týpy, ty, <laughs> promiňte, naše týmy. Eh, je třeba si uvědomit, že to není Eh, že takovou příležitost, jako máme my s našimi týmy, nemají ty malé a středně velké podniky. Vytvořili jsme také neformální pracovní skupiny v Ubisoft. To jsou skupiny, které se setkávají každý týden, vyměňují si údaje, zkušenosti a to nám umožnilo vytvořit sítě, abychom mohli nabídnout hráčům také větší kontrolu. A v příštích dnech to budeme eh, realizovat a mm, naší ideou také je, abychom přešli ze směrnice, tedy na to nařízení, což ale jedno téma, kterého litujeme, je, eh, že ta e-commerce nebyla eh, schválena, byla zamítnuta, protože my se snažíme anticipovat, eh, co v tomto nařízení i privacy by se mohlo vyskytnout. My chceme tedy jít co možná nejdále v ochraně soukromí pro Eh, komfort našich uživatelů a hráčů, aby nedošlo k žádným skandálům. Eh, musíme zpracovávat enormní množství údajů, ale to všechno se týká i vás. Máte tady databáze, které se vyskytují všude, způsobuje to sice složitost, ale na druhé straně dnes máme interní partnerství které umožňují posilování zásady ochranu. Máme tady údaje, kde se mohou vyskytnout určité pochyby, ale protože jsou zmapovány, máme tady lepší zprávu údajů. A to je konkurenční výhoda, kterou máme i my v oblasti her a dochází tady prostě k mapování neustálému našich údajů a to nám umožňuje diskutovat, spolupracovat s našimi spolupracovníky, vysvětlovat jim záležitosti, že eh, GDPR vám umožňuje identifikace správních údajů, anticipovat tady a tady dochází k určité změně mentality. Eh, víte, že tady máme třeba údaje hráčů, které se týkají nějakým technickým záležitostem, jako tedy jméno a příjmení, ale pak se to týká dalších osobních údajů, o kterém se diskutuje v celém světě, ale to poskytuje zároveň příležitost senzibilizovat všechny naše spolupracovníky eh, i v rámci data privacy, to znamená um, zásady ochrany soukromí. Máme specifické týmy eh, na e-learning, které nám pomáhá vytváření interaktivních modulů. Eh, máme tady takové hry jako Jazz Dance třeba a další hry a využíváme Mm, eh, nejrůznější typy eh, videoher i proto, abychom senzibilizovali naše hráče v souvislosti s GDPR. Ale jak říkám, malé podniky pravděpodobně nebudou mít možnosti, aby měly takové modely pro e-learning, protože to je drahé, ale možná, že toto by mohla by, eh, tohle by mohla být také role těch vnitrostátních dozorčích orgánů, aby pomáhali a poskytovali e-learning moduly těmto malým a středně velkým podnikům. Eh, my se, my se snažíme posilovat databáze eh, každý den. Máme tady snahy proniknout do našich systémů, takže máme informace, specializované týmy, aby bojovali proti tomu a zároveň nám to umožňuje uskutečňování eh, dalších specifických řízení našich dat. GDPR, tedy lze říci, eh, nás podpořilo v tom, že jsme vytvořili dostatečný počet specializovaných týmů, které pracují 24 hodin denně a zároveň jsme posílili naši právní situaci a také smluvní situaci s našimi partnery, eh, kde zapracováváme do těchto smluv to, co navrhuje GDPR, Eh, v souvislosti s data and privacy, to znamená s ochranou soukromí. my se snažíme samozřejmě eh, tyto E, zásady ochrany soukromí prosazovat i na jiných kontinentech. A to patří k těm pozitivním aspektům GDPR. A zároveň se domníváme, že to dává větší odpovědnost všem firmám a větší možnost dohledu dozorčím orgánům. Podařilo se nám překonat určité překážky díky GDPR, zejména v otázce exteritoriality. To znamená aplikovat GDPR na všechny hráče. Například, co já vím, zda navrhneme čínskému hráči stejná práva. Ano, a no, otázka, když bude v Evropě, bude tedy samozřejmě podroben GDPR, bude se muset podrobit stejným pravidlům eh, ve všech oblastech, ve všech, eh, na všech kontinentech. A to nám umožňuje také vlastně vzbuzovat eh, důvěru pro hráče. Nabízíme servis a, jak už jsem řekl, Uniso postupuje vůči všem naprosto stejně nezávisle na tom, zda jsou v Evropské unii či nikoli. Ale v digitálním světě máte jenom technické údaje. Eh, máte jenom jeho jméno a příjmení, nemáte ani jeho e-mailovou adresu. A eh, tento identifikátor tedy, který tam má pouze, který dodává pouze křesní jméno a příjmení, to eh, eventuálně umožňuje spolupráci eh, s takovými organizacemi, eh, jako jsou USFSR a také nevládní organizace. A poslední bod. My opravdu potřebujeme homogenizovaný přístup eh, při aplikaci GDPR, to znamená, že například Evropský eh, sbor pro ochranu osobních údajů by neměl dostatečnou váhu. To by znamenalo roztříštěnost v přístupu jednotlivých eh, dozorčích orgánů a to dnes způsobuje určité potíže. Je třeba schvalovat eh, v rámci aktů v přenesené pravomoci eh, také ty pokyny, eh, které umožní překonat složitost ochrany osobních údajů, abychom k ním přistupovali stejně. GDPR je pro nás opravdu příležitostí, velkou příležitostí a myslím si, že k tomu by měli přispět všichni, aby se respektovala stále více tato práva v digitálním světě. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much. Děkuji vám, pane Fane. A dalším řečníkem bude Luke Hendricks. Prosím, máte slovo také na 10 minut. Děkuji, pane předsedo, a mám připravenou prezentaci. Uh, Děkuji vám v první řadě tedy samotnému výboru Libe, že nás pozval na toto setkání. A nyní tedy hovoříme na, o dopadu na soukromý sektor, včetně malých a středně podniků. Nezapomínejme na to, že 99, mnoho procent naší podnikatelské struktury tvoří právě malé a střední podniky, takže jsem vděčný za to, že si chcete vyslechnout i náš názor možná, že naše združení UEAPM není v Bruselu příliš známé. Jsme tady zástupci malých a středních podniků z EU. Ehm, do naší organizace je združeno 67 členských organizací i evropských odborových federací. Zastupujeme 9 milionů podniků z 30 zemí. Mohl bych říci, že tedy i hlavně ty mikro a malé podniky. Vrátím se do roku 2012. Toto jsou údaje, které zjistíte z naší webové stránky. Tehdy jsme měli velká očekávání ohledně nového nařízení, kdy jsme tedy chtěli zjistit, k jaké dojde v blízké budoucnosti změně. Bylo jasné, že musíme brát v potaz nový vývoj, uh, technický vývoj, také tu vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, kde dochází k velkému posunu, ale nastolit také rovnovážný přístup, aby se zabránilo nadměrné administrativní zátěži uvalené na té malé a střední podniky a že bylo zapotřebí také jasný text, jasně stanovené povinnosti, aby se zabránilo administrativní zátěži pro malé a střední podniky. Proto bychom tu měli mít tedy jasná um, pravidla a ustanovení. A ještě, jak vyplynulo z předchozího bloku, informační kampaně ohledně tématu ochrany osobních údajů, zaštítěné tedy Evropskou unii, spolupráce s příslušnými národními orgány. A to vše provádět tedy na národní, regionální a místní úrovni. Takový byl, byla situace tedy v roce 2012. Já jsem v první řadě zdůraznil, že my podnikatelé si bereme k srdci soukromí, naše soukromí, ale také soukromí našich klientů, našich zákazníků. A také nám leží na srdci právo. Je třeba respektovat legislativu. A také jsme přivítali návrh komise návrh příslušného nařízení, protože bylo velice eh, rovnovážné a poskytovalo určitý jednotný soubor pravidel, který se měl uplatňovat po celé EU. Nicméně ohledně závěrečného textu tady musím říci, že příliš tedy eh, nerespektoval ten původní záměr, je to taková Googleova legislativa zaměřující se spíše na velké podniky a příliš nebere v potaz ty malé a střední. Nicméně tehdy tedy v mezidobí jsme požádali o to, aby naše připomínky byly brány v potaz. Nicméně tak to bylo tady v minulosti. Co my děláme? Všechny naše um, organizace na té národní i regionální úrovni věnovaly velké obrovské množství času informačním kampaním a rozvoji vhodných nástrojů pro malé a střední podniky. Provádělo se to tedy na té národní úrovni i na odvětvové úrovni, protože každé odvětví si vyžaduje konkrétní e, postup. E, tady šlo o bod odůvodnění 122, kdy je zapotřebí tedy poskytovat informace poskytovat ty vhodné nástroje, to bylo přiděleno těm eh, orgánům DPA. Ovšem, my jsme tedy tuto zodpovědnost na sebe převzali. Spolupráce mezi eh, orgány eh, pracující v oblasti ochrany údajů, by měly tedy spolupracovat. Do této spolupráce by se měly zapojit nejrůznější podnikatelské komory a organizace. No a doufejme, že tato spolupráce bude fungovat i v blížících se týdnech či měsících. Nicméně vše toto bylo velice eh, nákladné, vedlo to také i k velké míře nejistoty, také bohužel i k určité fragmentaci k rozdílům v implementaci nařízení a také, jak zaznamenáme, je tu nedostatek dostatečně kvalifikovaného personálu pro určité funkce. A největší problém je nedostatečné chápání legislativy. Doložím to určitými údaji, co tedy malý a střední podnik musí všechno vstřebat. V první řadě to nařízení má 88 stran v úředním věstníku, téměř 100 článků. Pracovní skupina podle článku 29 zveřejnila 9 pokynů, pět z nich po 1. lednu 2018, tedy před několika málo měsíci. A ten poslední pokyn až 16. Řá, mm, dubna, to je důležité téma souhlasu. Dohromady 237 stran a jen 158 stran tento rok, to znamená téměř 60% teprve letos. A ty čtyři nejnovější byly zveřejněny pouze v angličtině, takže tady je zase velký problém, protože byl jsem přesvědčen, že evropské instituce by měly komunikovat v jazyce občanů, takže i tady eh, se nachází velký problém. Nicméně parlament vzal v potaz eh, malé a střední podniky v článku 35, co se týče uh, Um, zaznamenávání těch eh, aktivit, zpracování. Je tu tedy stanovena povinnost pro podniky eh, s méně než 250 pracovníky s určitou tedy výjimkou nebo pouze příležitostně. Obrátili jsme se na sekretariát skupiny podle článku 29 s dotazem na interpretaci tohoto, protože tady se stanovuje tedy určitá výjimka. Nicméně strana podle článku 29 ještě nám neposkytla úplnou odpověď, ale na webové stránce se nachází Text eh, eh, stan, eh, stanoviska z 16. dubna se striktní interpretací, protože každá, každý podnik zpracov, zpracovává nepříležitostným způsobem. To znamená, není tu výluka pro uh, malé a střední podniky. Dále bral v potaz parlament situaci, tu specifickou situaci malých středních podniků. Máme tu bod odůvodnění 13, kdy se bere v potaz specifická situace mikro, malých a středních podniků. Takže tady k tomu máme ten článek 35, nebo jak jsem právě vysvětlil, vysvětlil, ten neuděluje tu výjimku. Nicméně členské státy a také ochrany DPA povzbuzují tuto naši víru v to, že je třeba brát v potaz specifické potřeby mikromalých a středních podniků v aplikaci toho nařízení a k tomu dojde po 25. dubnu. Tady vám ukážu ty webové stránky, tady tím nechci nikoho vinit či na někoho poukazovat a jak vykonávají svoji práci. Toto je webová stránka Belgického výboru pro soukromí. Tady opravdu nechci nikoho vinit nebo poukazovat na jiné země. Prostě jsou upřímní. Když si to přečtete, je tu otázka, Stále ještě nemůžeme zodpovědět na všechny dotazy. To je opravdu velice upřímné sdělení, proč tedy ještě nebyli schopni odpovědět na všechny vaše dotazy. A na další stránce tady máte dodatečné vysvětlení, proč. A já tu mám záznam z 23. dubna, proč belgický DPA neodpovídá na všechny dotazy, protože je to průběžný proces a ty dopady stále ještě nejsou známy, takže toto je přímo vyjádření DPA, ne naše. Takže my si myslíme, že jediné eh, řešení a, v podstatě i eh, včera UAPME plus Hotrek a Eurochamber um, zaslali společně dopis paní komisařce Jourové, a žádali jsme o takové eh, období eh, jednoho roku, kde tedy doporučujeme členským státům a národním DPA, aby více investovali do poradenství malým a středním podnikům a aby se zavázali, že v průběhu těch prvních let nebudou uvalovat pokuty, ale pouze upozornění v případě, porušení. Myslíme si, že toto je správný postup, upozorňovat a snažit se obecně vyřešit problémy. Musím říci, že v mnohých zemích eh, podobné organizace jako ty naše učinili něco podobného, kdy apelují tady na vlády eh, o toto takové o takovýto odklad. A ještě jednu připomínku. Tento parlament i národní parlamenty nám mohou velice napomoci v této naší eh, žádosti o toto roční odkladové období. Děkuji vám. Děkuji. A další řečnici je paní Pascal Gelly. Máte slovo. Děkuji, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu i vnitrostátních parlamentů. Děkuji vám i výboru Libe za možnost vám zde vysvětlit náš eh, program GDPR v firmě Schneider Electric a také jsem vám požádáme vám sdělit, co funguje a co nefunguje. Tak, na úvod bych si dovolila pozitivní poznámku. Co funguje? Chci vám poblahopřát a poděkovat, protože díky vašemu úsilí ochrana osobních údajů je téma, kterému je nyní věnována v těchto dnech maximálních pozornost a to v celé řadě podniků. A to je opravdu velice významný výsledek, jak jsme všichni zjistili. Dovolte mi říct si několik eh, slov o mé firmě Schneider Electric. My jsme eh, globální eh, lídr v oblasti automatizace a energetiky. Jsme B2B, Pocházíme z Francie, působíme v celé Evropě ve všech 28 členských státech. Máme 40 tisíc zaměstnanců v Evropě, ale 140 tisíc zaměstnanců celkově, v celosvětově. Pro nás tedy to znamená, že ochranu osobních údajů bereme velice vážně a věnujeme jí velké nasazení a v těch pos- příštích 8,5 minutách se vám pokusím vysvětlit náš program eh, plnění požadavku GDPR, abyste viděli, jak velké eh, podniky eh, pracují na dodržování povinností GDPR. Vlastně naše vedení požádalo právní oddělení, aby vypracovali programy GDPR. Takže dva vedoucí dostali za úkol, aby tedy vypracovali ten program GDPR a vytvořili jsme specifický tým. Jak to vypadá v praxi? V podstatě máme takový centrální tým a eh, naším hlavním útvaru, který tedy nastavuje ten program a poskytuje vstupy zbývající části společnosti, zavádí tuto politiku, vytváří vzory a pomáhá 28 členským státům a ostatním zemím, kde působíme, implementovat ten program a v 28 zemích EU a několika dalších, protože působíme i v zemích Evropského hospodářského prostoru jsme Eh, vyzvali každou zemi, aby eh, jmenovali programového manažera a v eh, oblasti práva a HR osoby, které budou prosazovat ty nástroje, které jsme pro ně nastavili. Tak uvedu nějaká čísla, já vím, je to komplexní pro malé a střední podniky, ale my jsme velký podnik, takže je to přiměřené. Asi 300 osob u nás přímo pracuje na tom programu dodržování pravidel. V rámci svých pracovních úkolů tedy implementují příslušné nástroje, které jsou vypracovány. Naše programy plnění GDPR jsou um, napojené na jednotlivé povinnosti vyplývající z textu GDPR. Nejsem teď schopná vám prezentovat eh, veškeré ty oblasti práce, ale uvedu alespoň několik příkladů. První oblast samozřejmě spočívá v tom vytvořit organizaci pro eh, zjišťování eh, plnění pravidel GDPR PR, takže jde o to jmenovat DPO. Ale to není konec. DPO musí být k dispozici ve všech členských státech, protože to si přeje e, pracovní skupina podle článku 29 mít tyto pověřence. Takže já mám teď síť e, korespondenců e, pro osobní údaje v každé zemi a jejich úkolem je plňovat pravidla dané země a být k dispozici pro subjekty údajů. A musím s nimi e, rychle náležitě komunikovat, tak aby oni mohli své úkoly náležitě plnit. Potom máme e, vlastně na vrcholové úrovni vedení společnosti e, výbor pro ochranu soukromí. Tam jsou vlastně zástupci všech těch eh, organizací řídících eh, výborů, kteří mohou podávat svoje stanoviska v souvislosti s politikami zacílenými na eh, naše zákazníky, spotřebitele. Potom informační kampaň. Zahájili jsme velkou informační kampaň, aby každý z našich pracovníků věděl, co to je GDPR. Prostřednictvím webinárů na internetu máme také fórum, kde lidé mohou klást otázky o GDPR a my na ně odpovídáme. A z těch otázek, které se opakují, eh, vlastně vytváříme tu sekci často kladených otazů, kterou pravidelně aktualizujeme. Také jsme vypracovali takovou příručku pro ty, kdo implementují GDPR, kde jsou definice a pokyny, jak Eh, napsat takovéto oznámení, jak eh, zapisovat do rejstříku, jak eh, to promítnout do smluv se zákazníky a s dodavateli. Další důležitá věc je to vyplňování toho rejstříku, což je naše povinnost. Takže my jsme vypracovali daný rámec a vyšli jsme z toho vzoru vlastně eh, francouzského mm, orgánu ochrany údajů a přidali jsme tam ty položky, které jsou důležité i pro nás. A nyní je na každé zemi, aby to vyplnili a pravidelně zasílali právy, zprávy a my samozřejmě tyto zprávy sledujeme a případně poskytujeme další pokyny, jak toto vyplňovat. A také eh, žádáme, aby zjistili, ta v jejich zemi je třeba udělat tu analýzu dopadů nebo ne. Je zde samozřejmě celá řada dalších aspektů v našem programu. Vypracáváme kontrolní seznamy, různé vzorové dokumenty, vytváření celkové politiky. A skupina eh, pro eh, tuto politiku osobních údajů dostává pravidelně informace i o GDPR a je to vlastně globálně působící skupina. A další důležitá věc je vytváření nástrojů, automatizace nástrojů, protože pracovat s nějakými vzorovými Excelovými tabulkami není úplně efektivní eh, postup práce v podniku naší velikosti. Takže celá řada podniků se snaží najít dodavatele, kteří by jim poskytli nástroje pro eh, ty eh, oblasti rejstříku DPIA, eh, mm, poskytování souhlasu a tak dále. Momentálně není na trhu žádný takový nástroj, ale snažíme se nějaké nalezat a rozvíjet dále. Dovolte mi poslední minuty mého projevu využít tomu, abych poukázala na to, co nefunguje. A upřímně řečeno, GDPR neplní jeden z hlavních cílů, protože vy jste nám slíbili jednotný rámec ochrany osobních údajů v Evropě, aby bylo jednodušší pro evropské podniky obchodovat na jednotném trhu. Ale eh, pověřenci nemají pocit, že by tomu tak bylo. Spíše ta vidíme jako eh, takový dortíček, který má mnoho vrstev, máte tam pravidla GDPR, potom máte vnitrostátní pravidla a vy jste to také zde zmiňovali, že členské státy mají možnost svým způsobem upravit eh, například eh, eh, věk dětí, na které se něco vztahuje, potom je zde další komplexní vrstva, když se liší ta teritoriální aplikace určitých zemích. Mohu na to zareagovat v rámci diskuse. Potom třeba nějaké um, rozdíly, které jsou nad rámec toho, co um, ošetřuje GDPR. Potom máme článek, eh, dva, skupinu článku 29 EDPB, eh, e jejich interpretace, potom interpretace stávajícího vnitrostátního práva, potom máte pokyny jednotlivých DPA, jednotlivých zemí v oblasti GDPR, které jsou někdy odlišné. A teď si představte ten bílý seznam a černý seznam DPA, pokud se liší v jednotlivých zemích, no tak co já potom ale budu dělat, jakožto pověřené z DPO, to je velice složité. Takže když vytvářím politiku, tak zde potřebuji mít jasná konzistentní pravidla, která vycházejí z evropského koncenzu. Není možné, abych tady měla 28 různých politik. Já potřebuji prostě jednu politiku, kterou budu implementovat eh, v rámci svého IT systému, protože já mám jeden společný IT systém s kterým pracuji a provádím analýzy. Dámy a pánové, já doufám, že nám, DPO, pověřencům, pomůžete v tom, abychom zde měli účinnou ochranu osobních údajů. A velice vám děkuji za pozornost. Um, thank you for your very... Děkuji vám mnohokrát, děkuji vám za mm, váš příspěvek. A teď Zahájíme diskusy, opět ji budeme organizovat stejným způsobem jako předtím, jak už jsem to vysvětlil, slovo alternativně vždy dostanou dva poslanci z Národního parlamentu a jeden europoslanec, dokud se nevyčerpá seznam řečníků. Opět chcete-li hovořit jako zástupce Národního parlamentu, prosím, eh, pošlete dotyčný formulář s vaším jménem. Nejprve hovoří pan Kocpolis z Řecka. Prosím, máte slovo. Promiňte, paní, omlouvá se pan, řeč, eh, pan předseda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Už eh, před eh, chvílí jsme hovořili o přípravě a nastávající aplikace nařízení a hovořili jsme o tom, že mnohé se ještě nestalo v současné době všichni hovoříme o tom, eh, co chceme dělat jednotně, ale chci eh, se s vámi podělit o jednu studii řeckého průmyslu, která byla zveřejněna v únoru. Ráda bych vám představila některé výsledky této studie. Je příznačné, že každý čtvrtý podnik v Řecku nové nařízení vůbec nezná eh, a toto procento se dokonce ještě zvyšuje v případě malých a středně velkých podniků. Eh, mnozí eh, tvrdí, že vůbec neznají tento pojem, tento termín ochrana osobních údajů. A jeden ze čtyř podniků říká, že se nebude držet nařízení a 75% říkají, že se budou, část, že budou částečně dodržovat toto nařízení. Osm z deseti podniků říká, nebo až 10% říká, že jsou špatně připraveni a zhruba 40 tisíc eur činily náklady na přizpůsobení se tomuto nařízení. To je poměrně vysoká částka pro podniky a bude trvat dlouho, než se budou tyto podniky schopny připravit. A zejména malé a středně velké podniky v Řecku teprve teď začínají vycházet z dlouhého krizového období a i nyní je pro ně velice obtížná situace, protože mm, následky krize ještě nebyly odstraněny. Je důležité mít určitou kulturu v oblasti ochrany soukromí, v ochraně osobních údajů. Musí být ale přesvědčeny podniky o tom, že to pro ně bude znamenat konkurenční výhodu. Musí na nařízení hledat jako na příležitost, na investici eh, do <clears throat> zaměstnanců a o možnosti a příležitosti, informovanosti. Hm, už jsem hovořila o tom, že existují rozdíly mezi velkými a malými podniky. Eh, a neplatí vždy stejné předpoklady. Například, kdo je pověřencem v malém podniku, to DPO vypadá jinak než ve velkém podniku. V Řecku existuje celá řada malých a středně velkých podniků a tady je třeba diferenciovat. A už to tady zaznělo, myslím, že to řekl pan Henriks paní Henrix, pardon, pan Henrix, eh, že v praxi tyto rozdíly neexistují, ale články 29 a 35 eh, přece hm, definují tyto rozdíly. Neměli bychom tady teď eh, jak si vyvolávat paniku, domnívám se. A z té studie se vlastně z té vyplývá následující. Potřebujeme co si jako osvětové informační kampaně. Dozorčí orgány, eh, například v Řecku máme nezávislý úřad na kontrolu osobních údajů a ty musí úzce spolupracovat se zástupci profesních ta mm, profesních organizací musíme vytvořit předpoklady pro podporu podniků, aby mohli dodržovat toto nařízení. Děkuji vám. Děkuji. Pan Laro Lombard ze Španělska. Děkuji, pane předsedo. Přiznávám, že jsem do určité míry překvapen obsahem některých příspěvků, které se odkazují na plnění uh, Um, legislativy o ochraně údajů ve vztahu k malým a středním podnikům, protože z toho vyplývá, že se tu bude implementovat nějaký rámec nový v oblasti ochrany údajů, který neznají. Uh, Nicméně v EU existovala evropská směrnice po 23 let, která byla přímo uplatnitelná na malé střední podniky a mnohé z nich ji plnili nebo plní a není tu tolik nebo vlastně žádné nové právo, které by se tu objevilo pro občany. Vždyť malé střední podniky již to aplikují 23 let, takže my tu nevycházíme z ničeho, nepřicházíme s něčím úplně novým, takže nevím, zda je nyní tady zapotřebí ten velký alarm a nějaké obavy z eh, nové legislativního textu, konkrétně tedy ty, eh, ta administrativní zátěž. Příslušný španělský orgán do své uh, informatické platformy zahrnul nástroj nazvaný Facilita, který tedy má pomoci eh, malým a středním podnikům a tam prostě se stanoví, že to podnikům bude trvat 45 minut, než se uspůsobí. No a co je tady novinkou? Pravda je, že ne všechny země protože mnoha to již existovalo, se budou uplatňovat ekonomické sankce, pokuty a to je velká novinka že se ze všeobecní to, co bychom mohli označit jako pedagogika sankcí. A já ji tu vítám, tuto pedagogiku, ať je jakákoliv, ať je to jakýkoliv nástroj, který se použije, protože se ze všeobecní ale ne takovým alarmistickým způsobem, jak tady vyplývá z hovoru, protože v tom prvním bloku již zaznělo, že ty potenciální sankce na malé a střední podniky budou minimalizovány a vlastně tím odstupňováním vyplývajícím ze samotného nařízení, takže tu bude i jiný druh těch eh, opravných prostředků, takže tady mm, někdo tu apeluje na ten jeden rok odkladu, nebo ať to nazveme jakkoliv. Pro malé a střední podniky já tu nevidím žádnou potřebu, žádnou schudnost, protože máme evropský legislativní text platící 23 let a tady eh, opravdu nemá cenu, to nepomůže vylučovat některá odvětví. A ještě jednu věc, jen velice stručně, myslím si, že to je jeden aspekt, vyplynulo to z prvního příspěvku, kdybychom si měli velice gratulovat za schválení a vstup v platnost Evropského nařízení o ochraně údajů. Je to ze všeobecnění těch evropských norem, tedy to, jak k tomu došlo e, u směrnice z roku 95. Ten dopad nebyl jenom evropský, byl celosvětový dopad na míru ochrany údajů. Jediné, co je třeba udělat, je velice veliké úsilí, a to nejen ze strany národních orgánů, ale z evropských institucí, aby se ze všeobecnila ta pravidla i vůči neevropským podnikům, aby to mělo na ně dopad nejen tedy formální, ale i reálný. Děkuji. Thank you very much. Um, I will now give... Děkuji. A nyní paní Koraca Bild za Evropskou stranu lidovou a stejně tak bych mezi námi chtěl přivítat i návštěvnickou skupinu, kterou paní poslankyně pozvala ze Švédska. Těší nás, že jste se mezi nás přišli podívat. Děkuji, Jane Filipe, i za práci, kterou jste vykonal na eh, téma takto důležitého legislativního textu. Je to opravdu historický moment pro ochranu osobních údajů. Je to důležitá podmínka do, pro dokončení digitálního jednotného trhu a proto, aby evropská ekonomika byla konkurenceschopná. Již dlouho, když jsme se připravovali na toto setkání, tak ve výboru Eh, Libe i ve výboru na ochranu spotřebitele jsme se snažili dosáhnout rovnovážnějšího výsledku. Obávám se, že se nám to nepodařilo. Chtěli jsme mít právní jistotu prostřednictvím jednoduchých, jasných pravidel, jednotného souboru. To byl důvod, proč jsme vůbec změnili tu předchozí směrnici. A musím říci, že nyní po těch dvou letech jsme eh, se dostatečně Eh, neza, nebavili eh, o toto. Máme tu orga, nejrůznější organizace, i skupiny rodičů ve školách nebo malé hotely. Prostě nevědí, jak mají vynakládat se soubory, se seznamy jmén, údajů, lidé, organizace, instituce. Opravdu všichni ti si přejí postupovat správně, ale nevědí vlastně jak. A jediní, kdo jsou proti, jsou konzultantské ehm, firmy. To je vlastně takový zlatý důl, když lidé ještě nevědí, jak co dělat. Určité eh, firmy vynakládají miliony a třeba Google, ten s tím nemá problém, oni vám to zašlou e-mailem, ale ti malí, ty malé podniky, ti jsou nejvíce dosaženi, dotčeni. Uh, a my jsme si přáli dodat tomu jasnosti, jednoduchosti a ne složitosti. Ty pokyny přicházejí pozdě, informace nejsou šířeny, je to nařízení a vy sami víte, vy jste to vyjednával s radou, zakládá se to na výjimkách, to byl jediný způsob, jak dosáhnout dohody s radou. A já si dělám starosti také ohledně inovace. Podnik jako Spotify by nemohl eh, se rozvíjet takovým způsobem, jako se rozvíjel, kdyby GDPR již eh, platilo a opravdu doufám, že se to tedy zavede. Podle článku 29 to nebude tak striktní ve své interpretaci, že to bude harmonická interpretace po celé EU, protože nyní je ta interpretace fragmentována a to narušuje jednotný trh, narušuje tu konkurenceschopnost a já doufám tedy, že alespoň od počátku tu bude přátelský, vstřícný postoj vůči společnostem, které kteří chtějí vykonávat vše správně, jen nevědí jak. Děkuji vám. A protože eh, další poslanec musí odejít před polednem, tak dám slovo panu Aguilarovi a poté pohovoří další poslanci za národní parlamenty. Děkuji, pane předsedo, že mi umožníte vyjádřit určité eh, názory do tohoto slyšení. Máme tu tedy tu společnou meziparlamentní konferenci a u příležitosti Lisabonské smlouvy eh, a jejího vstupu v platnost jsme si začali sdílet naše názory ale také obnovovali naše závazky eh, ve věci zákonodárství. A víme, eh, že Evropská legislativa, to trvá dlouho. Je to společný úkol, společná práce Evropského parlamentu a národních parlamentů, aby konečně evropská legislativa mohla být implementována. My jsme vykonali část té naší práce tím, že jsme přijali ten balíček pro ochranu osobních údajů, a já naléhám na to, že je to opravdu balíček, protože je to nařízení, dále to máme směrnici, která je nasměřována na orgány výkonné v prosazování práva a vlastně vyšetřují a postihují trestné činy. A druhý díl toho balíčku, to je právě ta ještě stávající směrnice. Ta druhá část, to už není směrnice, to je nařízení. A v tom je ten rozdíl. Uh, E, nařízení je přímo uplatnitelné a možná občané nevědí, e, že se mohou přímo obrátit na soudní systém členského státu, aby se e, zajistilo to, že jejich práva jsou plně respektována. Nicméně tím, že to nařízení si vyžaduje také určitou činnost, aktivitu pro národní parlamenty. Neklade to úplně stranou tu potřebu implementace a potřebu určitých reform či uspůsobení pro to, aby 25. května vše fungovalo. A pak je to nařízení, které něco mění, také proto, eh, že se to týká také soukromého sektoru, právě tě i těch malých a středních podniků. A ono je to téměř ironické, protože když se přijímalo eh, toto, eh, tato legislativa, tak jsme věděli, že ti internetoví giganti se obrátí proti nám. My jsme věděli, jaké to je čelit té silné opozici ze stranu Google, Amazonu a těch dalších internetových gigantů kteří se tolik báli tady toho nařízení, o kterém jsme jednali zde v parlamentu. Ale postihuje to také malé a střední podniky. A ano, nesmíme ztrácet ze zřetele ty nedostatky, ty malé problémy, tu pozici těch kontrol, zpracovatelů, údajů, všech subjektů zapojených do vynakládání s údaji, ale víme, že je to lhůta, to závěrečné datum 25. května, kdy toto vstoupí v platnost. Takže co s tím tedy můžeme udělat? My jsme eh, zdůrazňovali vůči komisi potřebu pochopit ty potíže i ty nedostatky ve chvíli, kdy bude zapotřeby mm, vlastně přijít s pokutami, s tresty, ale předtím v první řadě je třeba šířit informace, jak si vzdělávat, proškolovat, správně připravit tu samotnou politiku. Vždy tady se jedná o základní práva a o těch se nevyjednává. Máme toto, je to přímo uplatnitelné Máme tu chartu základních práv a základní práva, o těch se nedá nějak vyjednávat. A pak tu máme ty eh, obchodní komory, máme ty eh, eh, členské státy, vlády a závazky národních parlamentů, že tento legislativní text prostě bude konečně fungovat a, bud- a vstoupí v platnost opravdu toho 25. května a je zásadní, abychom my se tedy vynasnažili, že toto bude vše v souladu a za plné spolupráce a za jasného závazku ze strany všech členských států. Uh, the next speaker now is Mrs. Děkuji. A ah, není paní Butyvek z Malty. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi nejprve říci, že dostávám zpětnou vazbu od malých podniků z naší země, které sledují naší dnešní diskusi a její téma. A mimo jiné jsem dostala zprávu od jednoho podnikatele, který se obává, že to GDPR se zneužívá jako jaká, jakýsi strašák. A já si myslím, že tomu bychom měli bedlivě naslouchat, protože jedna z největších chyb Evropské unie, ale i na vnitrostátní úrovni, je to, že nenasloucháme těm přímým obavám našich občanů. A eh, já jsem zde byla i na té přednášce pana Hendrixe. Já si myslím, že ty nástroje, které zmiňujete, musí být eh, šířeny a sdíleny, tak aby malé střední podniky pochopily, že GDPR není nějaký armagedon pro jejich podniky, ale že to je opravdu něco, co si musí osvojit občané. Občané musí vědět, jaká mají práva. A my často příliš rychle eh, očkrtneme souhlas, aniž bychom přečetli eh, ta rozsáhlá malá písmenka, kde je to všechno rozepsané, protože člověk to chce mít rychle vyřízené, tak to rychle odklepne, projede tím rychle dolů a zaškrtne souhlas. Takže máme zde spoustu lidí, kteří souhlasí s něčím a vůbec neví, co odsouhlasili a dochází k manipulacím. Malé střední podniky, to jsou opravdu malé podniky, známe se osobně, oni poskytují osobní služby. Oni nemají za cíl nějakým způsobem nás manipulovat a možná bychom všichni se měli zabývat tím, že když se budeme orientovat na ty velké podniky, a takže bychom se na ty malé podniky měli zaměřovat jiným způsobem, prostě na jiné úrovni. A to by asi bylo vhodné, abychom celou tu záležitost dostávali ku předu dobrým způsobem. Přestože, jak už říkal španělský kolega, my jsme tady už pravidla měli, byla zde legislativa, ano i ne protože nastaly změny, protože kdyby ty změny nenastaly, tak bychom tu legislativu neměnili, takže změny tady jsou. A možná ano, někteří lidé prostě určité věci ignorovali nebo uh, brali příliš nadhledem a jiní zase ne. Ale většina podniků v mé zemi jsou malé podniky a ty malé a střední podniky jsou opravdu plně dobré vůle se přizpůsobit tomuto nařízení. Nemělo bychom jim to stěžovat a spíše uh, usnadňovat. Pro boha zjednodušte celý ten systém. Děkuji. Děkuji vám. A není pan Fura z Belgie. Děkuji vám, pane předsedo. Jak tady už zaznělo, jsme na začátku procesu. A samozřejmě hodnocení jsou nesmírně důležitá, i studie dopadu. A mm, děkuji za mm, příspěvek zástupce společnosti jako Unisoft a Electric. A je důležité, abychom co možná nejefektivněji a nejharmonizovaněji aplikovali GDPR. Domnívám se, že je třeba spolehat na tuto expertizu pro všechny společnosti, ať jsou malé, středně velké anebo velké, protože váš postoj vlastně znamená vytváření určitého benchmarkingu na evropské úrovni. A teď jedna z mých otázek. Vztah mezi společností a národními dozorčími orgány. Já si myslím, že je důležité vidět, jakým způsobem se bude rozvíjet tato role mezi společností a vnitrostátními dozorčími orgány, ať už už se to bude týkat malých, středně velkých nebo velkých podniků ale domnívám se, že bude zapotřebí tuto expertízu vnést do celé této diskuse. To je má první otázka. Jak vypadá tedy současný vztah, jak bude vypadat budoucí vztah spolupráce podniku a dozorčích orgánů a Mohli byste eventuálně mm, říci něco k perspektivě těch nástrojů, o kterých jste se zmínili, které by mohly být užitečné pro všechny mm, firmy. A teď poslední otázka se týče evropské digitální svrchovanosti, suverenity. Jak zástupci takových společností jako vy nahlížíte na posílení GDPR eh, v této evropské digitální svrchovanosti? Toliko tedy mé otázky, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. A dalším řečníkem je paní Stevens z EKR z Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já chci poděkovat panelistům, že přišli mezi nás. GDPR má určitě jistý dopad na naše podniky, a to velký dopad. A zvláště dopadá na malé a střední podniky. Před 14 dny v jedných vlámských novinách vyšel článek, který se zabýval tím, kolik našich osvč a malých a středních podniků v Belgii ví o nových pravidlech GDPR a jenom každý třetí věděl, čem ta pravidla spočívají. Takže měsíc před koncem té lhuty dvě třetiny nevěděli, co mají dělat. Lepší ochrana našich občanů je samozřejmě důležitá, ale nemělo by to znamenat zbytečnou administrativní zátěž malých a středních podniků. A zde bych ráda vyjádřila obavu, nejenom oni jsou zodpovědní za implementaci nových pravidel, ale i my. Všechny orgány by zde měli povinně pomáhat e, těmto podnikům. A ráda bych slyšela vás názor na toto tvrzení. Děkuji. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Polovský z Polska. Děkuji vám, pane předsedo. Přestože formální eh, implementace GDPR v Evropě bude za 10 dní, tak vzhledem k té diskusi, kterou zde sleduji, tak se obávám, že selžeme jako Evropa v zavedení jednotného právního eh, rámce, jak zde řekla i paní Korza Bild ze Švédska, co se týče příprav a i takové té bonanzy pro nejrůznější poradce, kteří budou vydělávat na tom, že se na ně budou obracet malé podniky a které si ale také nemohou dovolit nějaké pokuty. Budou zde směšné situace, například eh, ve škole, když se bude kontrolovat docházka, tak jim budou říkat čísly a ne jmény. To mi alespoň včera sdělala moje dcera, tak já myslím, že je zde úkolem EU a komise, co to skutečně znamená pro malé a střední podniky. Možná, že to není tak strašné, jak se to líčí, ale ti, kdo chtějí vydělávat na tom, že e, budou radit v těchto věcech, e, tak to takto zveličují. Takže my bychom měli prostě poukázat na to, co chceme mít jako cílem a to mít jednotný rámec ochrany osobních údajů. To chceme všichni, podniky i lidé. A toto pan evropské vysvětlení toho, co to znamená, by mělo být naprosto jasné malé a střední podniky nebudou mít čas si pročítat nějaké dlouhé brožury, které jsou právnicky formulované. Je třeba toto sdělení formulovat opravdu jasně a jednoduše. Děkuji. Děkuji a nyní paní Anil z Francie. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že tato výměna s firmami, s podniky je pro nás poslance nesmírně zajímavá, protože my musíme naslouchat vašim potížím při uskutečňování tohoto mimořádně významného textu. Ale na druhé straně se domnívám, že je poněkud provokativní hovořit o tom jako o nějakém textu, jak by to byl nějaký Google text. Já si nejsem tak jistá, eh, že tedy malé a středně velké podniky jsou tak šťastné nad tím, že byl odhlasován tento text. A vrátím se k tomu, co jsem řekla v té první diskusi. Eh, Eh, hovoří se o velikosti podniku, ale strašně důležité je uvědomit si také riziko, úroveň rizika, která možná tolik nesouvisí s velikostí podniku. Máte tady startupy, které zahojí svou činnost, budou se snažit profilovat a eh, zpracovávat velké údaje. Eh, možná, že budou zaměstnávat tři nebo deset osob, ale riziko pro aplikaci je daleko významnější, takže já se domnívám, že Eh, tato informace udělovaná podnikům eh, by taky mohl jaksi snížit to drama přístupu, které také bylo šířeno eh, různými experty, kteří si slibovali zisk a profit tím, že budou tedy přibližovat malým a středně velkým podnikům toto nařízení a budou je strašit. Co se týče odpovědnosti, kterou máme vůči všem podnikům a zejména vůči těm nejmenším, tady je důležité, aby oni eh, to dobře pochopili. Máme tady tady ještě hodně práce v oblasti komunikace a v tom, aby i my Eh, aby my bychom pochopili, eh, jak je třeba přistupovat k tomu, abychom jaksi správným způsobem eh, udělali tento text rozumitelný malým a velkým, středně velkým podnikům. Děkuji, tím jsme uzavřeli tedy seznam řečníků a rád bych předal slovo panelistům na takovou závěrečnou reakci. Možná, že bych se ještě jednou vrátil k tomu, co tady bylo právě zmíněno. Velikost podniku zdá se nebude už hlavní otázkou. Hlavní otázka se týká úrovně rizika. To je jenom, jenom takový jeden bod, ke kterému byste se možná mohli poněkud detailněji vyjádřit a samozřejmě můžete se vyjádřit ke všem připomínkám a otázkám, které zazněly, možná ve stejném pořadí, jak jsme začali. Děkuji, abych zareagoval na vaše otázky týkající se těch národních dozorčích orgánů. Jak už jsem vám vysvětlil, my chceme mít co možná nejglobálnější přístup, který by co možná nejvíce respektoval naše zaměstnance, ale také naše hráče. To znamená aplikovat GDPR ve všech oblastech světa a nejenom v Evropě, což by nám umožnilo abychom e, spolupracovali ještě více s tím národním dozorčím orgánem KNIL, který má sídlo v Paříži. Zatím to znamená i náš DPO je ve Francii a musíme se řídit e, předpisy a pokyny GNIL a rozhodně nechceme e, přispět k vytváření rájů týkající se osobních údajů. Eh, protože v některých zemích by tady byla v nějaká větší orchana, v jiných ne. Eh, to, hm, co se snaží, o co se snažíme v našem podniku, je, eh, že všechny tyto zásady musíme dodržovat při vytváření našich her. Už jsem vám řekla, že máme 500 milionů hráčů a během deseti let počítáme s tím, že budeme 5 miliard hráčů. A je třeba aby i tito hráči pochopili naše prostředí a naše povinnosti. Povinnosti. Diskutovali jsme se všemi, kteří byli pověřeni tímto tématem, ale musím vám říci, že u nás byly také osoby, které říkaly, no co se děje s, to, s těmi kontrolami, co bude v pozadí, a nepochopili eh, zcela vlastně mm, výhody eh, tohoto nařízení, takže my jsme jim, s nimi diskutovali o tom, co je zapotřebí udělat pro to, aby bylo respektován GDPR v Evropě. A jak jste teď zdůraznili, pro celou řadu podniků je to komplikované eh, je třeba, aby se respektovaly údaje, osobní údaje, ale Bohužel, když se podíváme na Francii od roku 2004, jsme měli eh, nejméně sankcí pro ty, kteří porušovali eh, tyto zásady. Je třeba respektovat osobní údaje, mm. protože to je účelem nařízení vytvořit co možná největší ochranu a vytvořit tím pádem také důvěru a obrátit eh, tento přístup kontroly a obrátit přístup k tomu nařízení nikoliv jako zdroj obav, ale jako zdroj pro posílení konkurence, schopnosti a i svrchovanosti jednotlivých vnitrostátních aktérů. Eh, protože Eh, nejde o to, aby ti, kteří operují mimo evropskou úroveň, si řekli, no, my nebudeme podřízeni tomuto nařízení, protože eh, Evropská unie si klidně může mít eh, různá nařízení, ale je třeba, aby toto nařízení bylo respektováno. V tom je to naprosto jednoznačné. Já na to nahlížím velice pozitivně protože toto nařízení umožňuje, že budou všichni postaveni na stejnou roveň. I když připouštím, že mimo Evropskou unii to bude poněkud komplikovanější. Ale domnívám se, že je rozhodně nezbytné posílit rozpočet jednotlivých národních dozorčích orgánů, aby Eh, mohli pomoci eh, firmám a společnostem ve správném aplikování GDPR a mohli je doprovázet. Myslím si, že mnozí budou potřebovat pomoc, protože nejsou dostatečně vybaveni personálem, zejména ty malé a středně velké podniky. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. A teď má slovo pan Henriks. Děkuji, pane předsedo. Já si nemyslím, že by tu zazněla nějaká konkrétní otázka na mě a chtěl bych zareagovat na příspěvky, které tu zazněly konkrétně od kolegů ze Španělska. Já jsem na úvodu řekl, že my jako malé a střední podniky respektujeme legislativu. Ať je toto jasné, naše malé a střední podniky musí plnit legislativu. Někdo to kritizuje, nicméně ta situace je taková, regula, nařízení tu je a je třeba je plnit. My jsme nikdy nežádali, ani obecně nežádáme ani tady od nikoho z Bruselu nějaké výjimky pro malé střední podniky, protože my nejsme výjimkami, my jsme to pravidlo. My žádáme o to, aby ta legislativa byla jaksi vyrobena s ohledem na velikost těch malých a středních podniků. A tato legislativa nebyla uspůsobena té velikosti malých a středních podniků. A navíc k tomu, co tu bylo řečeno, ohledně GDPR a, a je škoda, že tu nemáme zástupce komise, ti by to mohli potvrdit. My jsme se vždycky zhodli, že v této věci by neměly být výjimky pro malé, střední a mikropodniky, protože jinak by to ohrozilo ty mikropodniky, tady by to mohlo být rizikem pro ně. To chci, aby bylo jasné, vyplývá to i z našeho pozičního dokumentu. Ovšem je třeba zajistit, aby všichni toto mohli vůbec splnit. Vy říkáte také, že to nepřináší nic nového. Já se omlouvám, ale paní Koraca Bild řekla, že toto bylo vlastně historické nařízení. Ještě někdo z evropských poslanců řekl, že dlouho na tom pracovali. Pokud tady není nic tak nového, proč jste na tom tak dlouho pracovali? Pokud to není nic nového, tak proč ty pokyny skupiny podle článku 29 ještě nejsou hotovy? Proč prostě jednoduše někde něco neokopírovali? Proč členské státy ještě nejsou připraveny? My jediné, o co žádáme, je, Podívejte se, chceme jasný text, eh, o který odůvodní, proč tedy to nařízení ještě není hotové abyste nemohli očekávat, eh, že malé a střední podniky budou také připraveny. My to nežádáme o výjimky, my žádáme pouze o to, aby v těch nadcházejících měsících, a to znovu opakuji, aby příslušné orgány i nadále informovaly a upozorňovali, poukazovali jako s jinými politikami, prostě okamžitě po vstupu v platnosti jste tu neuvalovali pokuty, jinde to taky tak je, snažíte se uh, jako nějaký dohlížecí orgán na pomoci tomu podniku, aby byl v souladu s legislativou. O toto my žádáme, protože si přejeme, aby toto nařízení bylo respektováno. Nicméně, myslím si, že je třeba uznat, že ten podle tohoto textu nemůžeme být připraveni. A k tomu, co řekla paní Stevens, zmiňujete jednu třetinu a, a hovoří se to podle tě belgické organizace, že 15 podniků v Belgii je připraveno a mimochodem také ve Španělsku naše katalánská organizace říká, že pouze 25 malých a středních podniků je připraveno a oni hodně na tomto pracovali ve Španělsku, v Katalánsku. Je třeba uznat, že některé texty ještě nejsou připraveny pro interpretaci. Já jsem si tu vyslechl názory ohledně tedy toho, jak by ta legislativa měla vypadat. Naši eh, podnikatelé pracují přes 60 hodin týdně s, s klienty, se spotřebiteli, poskytují zaměstnání, pracovní místa, takže jediné, co pro ně můžeme udělat, je poskytnout jim jednoduchý text v jejich jazyce. Ovšem ani samotné překlady ještě nejsou hotovy. Děkuji vám. Thank you very much. Já vám děkuji. A na závěr paní Geli, prosím. Thank you. Well, I, I can really feel and understand your frustration that... Já vás plně chápu a chápu tu frustraci, když vznikl ten text v roce 1995 a dali jste eh, několik let podnikům a veřejné sféře, aby implementovali ten text a teď eh, máte pocit, že nejsou připraveni. A vy jste se ptali, proč tomu tak je. Já jsem eh, místo předsedkyně eh, francouzské asociace eh, pověřenců DPO a to, čeho jsem byla svědkem v posledních 20 letech, tak to byla taková křivka vývojová asi tak v posledních osmi letech šla výrazně směrem k tomu dodržování pravidel. Zvýšilo se eh, množství lidí, kteří mají na starosti eh, ochranu údajů v posledních šesti měsících. Uvedu takový příklad. Koncem minulého roku bylo 2600 členů ve Francii naší organizace a nyní se to více než zdvojnásobilo. To je opravdu výrazný nárůst, který odráží ten zájem a my potřebujeme pro tu ochranu osobních údajů, by byla řádná odborníky. Proč podniky a veřejný sektor na tom nepracoval předtím? No, tak ekonomická situace také nebyla tak dobrá, lidé měli jiné eh, priority, nebyly zde ty znalosti, problematika je velice složitá. Snažte si udělat eh, analýzu ochrany osobních údajů nějaké svoji webové stránky. Ono to může chvíli eh, trvat a možná neuděláte tu správnou analýzu. Takže já sdílím pohled eh, Luka, že mm, velké, malé a střední podniky měly problémy. Nedostatek znalosti, obavy, že se nedělá něco správně a že zde potom může být nějaké mm, soudní postihy. Takže čekáte na, eh, eh, na to, že dostanete pokyny, protože se bojíte rozhodnout, ty pokyny nejdou, tak to nějak rozhodnete, ale bojíte se, že jste to rozhodli špatně. Tak, eh, tak to jsem možná trochu vysvětlila, proč tomu tak je. Měli bychom teď obvinovat všechny ty firmy, které nedělají tu správnou věc a veřejné orgány, které také nedělají ty správné věci. A nyní přichází a ptají se, jak můžeme plnit ta pravidla. Já mám radši, když za mnou přijdou a řeknou, no dobrá, tak jak můžu dodržovat ta pravidla, než aby někde zůstávali ve stínu, schovávali se a pravděpodobně neplnili pravidla. Takže já preferuji tento proaktivní přístup tak, aby v budoucnu eh, plnili ta pravidla, dodržovali je, i když budou mít v tom třeba určitý sklus. Ale já jakožto DPO, jako pověřenkyně pro ochranu osobních údajů, budu pokračovat v tomto úsilí. Potom udržování vztahu s orgány ochrany osobních údajů, to bylo nás bylo velice důležité. Za prvé proto, že chceme, aby tyto orgány chápaly, v čem jsou naše obavy a znepokojení a abychom sdíleli osvědčené postupy a naopak. A velké podniky celou řadu let vlastně byly takovými těmi hnacími motory, průkopníky při vytváření těch vzorů a my jsme je podporovali v tom e, pokroku v oblasti ochrany osobních údajů a já vlastně jako předsedkyně, místo předsedkyně francouzské asociace DPO jsem toho byla svědkem a pro nás je důležité mít kvalitní vztah s tou hlavní eh, organizací, s tím hlavním orgánem eh, ochrany údajů. To je nesmírně důležité v souvislosti s GDPR, protože to usnadní naše fungování, ale přesně nevíme, jak eh, budou vypadat ty vztahy s těmi dalšími vnitrostátními orgány DPA z těch jiných zemí. Takže tady panuje určitá nejistota jestli bychom tedy měli být v kontaktu jenom s francouzským orgánem DPA, anebo bychom v určitou chvíli, když zavedeme něco nového, měli vést dialog i s DPA jednotlivých členských států. Toho máme otazníky. Co se týče nástrojů, tak je důležité umět používat nástroje, zvláště když vytváříme rejstříky, tak, abychom byli schopni fungovat ve více jazycích. Dejme tomu, že máte IT systém, ten většinou není výhradně lokální. To je, takže je důležité, aby byla zde možnost komunikace s každou tou zemí, která to IT využívá v různých jazycích, aby bylo možné tam vyplnit ty formuláře a sdílet všechny ty potřebné informace napříč příslušnými zeměmi. A mělo by to být přístupné ve všech eh, eh, jazycích příslušných států. Eh, získali jsme ten nástroj KNIL pro analýzu dopadů a vím, že mnozí poskytovatelé ho také využili při vytváření svého vlastního nástroje. Děkuji. Potom se pan Rala ještě hlásí o slovo. Dostáváte slovo, ale opravdu jenom na minutku budeme muset skončit. Děkuji, pane předsedo. Hlásím se proto, že zástupce malých a středních podniků, i když ohodnotil mé vyjádření jako zajímavé, tak buď to nepochopil, nebo jsem to nedobře vysvětlil. Kdybych řekl, že nařízení nepřináší nic nového, tak by asi bylo smysluplné to, jak to zesměšnil. Nicméně já jsem neříkal, že nepřináší nic nového. Já jsem řekl, že podstatně nepřináší nic nového, protože od roku 95 malý a střední podnik musí splnit právo přístupu, právo, právo na opravu, na zrušení, opozici, povinnost informovat, když sbírají údaje, zajistit bezpečnostní opatření, aby se zachovalo utajnění a další podmínky pro ty údaje. Takže už máme 23 tříletou historii tady tohoto plnění a to vše se vlastně odráží v tom nařízení a já pochybuji, že by e, to vlastně se vyžadalo od nějakého podniku vyžadovalo tedy právo na zapomenutí. To se spíš vyžaduje u těch velkých gigantů než u malých a středních podniků. Takže e, bez nějakého toho alarmu chci říkat, že to e, má na pomoci to nové nařízení. Já vám děkuji a myslím si, že jsme tu měli velice důležitou výměnu názorů, zazněly mnohé nápady, jak překonat ty rozdíly mezi malými a středními podniky a mezi zákonodárci a občany. Ještě na závěr bych asi řekl jednu věc ještě ohledně pokynů a interpretace pokynů. Ty kampaně, na které se tu apeluje, samozřejmě, že to vše nemůže proběhnout bez zdrojů, bez prostředků. Ta vinit tady z toho pouze ty orgány DPA asi není patřičné, protože pak jsou to také i ty sbory eh, pro ochranu osobních údajů. A myslím si, že je úlohou nás všech i zákonodárců ve věci rozpočtu, těch národních zákonodárců pro rozpočet, aby zajistili, že ty zdroje tam budou, aby se to vše mohlo provádět, realizovat. To je, myslím, takový důležitý závěr z tohoto dnešního eh, dopoledního setkání a dále také že je přirozené, že ty orgány DPA budou muset rozhodnout, aby v první řadě neuvalovaly pokuty na malé podniky, které se maximálně vynasnažily být v souladu protože by to nebylo proporční. To je ostatně již součástí té legislativy. Já mám důvěru v ty orgány DPA, že tak to opravdu budou postupovat. A navíc my jsme odhlasovali tento legislativní text a vstoupí v platnost 25. května. Já vám ještě jednou děkuji za tuto výměnu názoru, za dnešní diskuzi. Nyní nás ve třetím patře této budovy tam se dostanete buď po schodech nebo výtahem, takže tam nás čeká oběd v průběhu polední přestávky a odpolední zasedání začne přesně ve 14 hodin, pěkně v té, eh, přesně v této místnosti a přeji dobrou chuť k obědu.